Dear colleagues, dear guests. Kolegyně a kolegové, vážení hosté, s vaším dovolením zahájíme. Ještě předtím, než přivítám hosty, bych rád začal bodem jedna na našem navrhovaném pořadu jednání. Máme tady změnu a to, že bod 9 bude přeložen na další zasedání výboru, až budou k dispozici všechny jazykové verze, jak ústní otázky, tak návrhu usnesení. Zdá se, že se nikdo proti tomu nebrání, takže bod dvě žádná oznámení nemám. Bod 3 se týká schválení zápisu. Pokud nemáte žádné připomínky, tak zápisy ze schůzí z 16. prosince, 28. ledna, 1. února a 17. a 18. února budou považovány za schválené. A tím se můžeme pustit do bodu 4, a to je slyšení o ochraně dospělých osob vyžadující zvláštní ochranu. A já bych rád přivítal vážené hosty vystupující. Za prvé je to pan Domenico Damascelli, což je italský notář, paní Aneke Frenechor, což je právní poradkyně týkající se mezinárodního plánování nakládání s majetkem, potom pan Richard Princeton, což je právník ze Spojeného království a Jean-Christophe Rega, což je francouzský notář. A doufám, že se také dostaví pan Filip Lorci, což je první tajemník stále kanceláře Halské konference mezinárodního práva soukromého. Takže vás vítám na zasedání našeho výboru pro právní záležitosti. Předpokládám, že klidně můžeme hned začít. Dali bychom slovo prvnímu řečníkovi, panu Čelimu. Doufám, že se mě podařilo vaše jméno vyslovit správně. Děkuji mnohokrát. Tucí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem vystupujícím, je to pro mě velká čest. Questa commissione. Že mám tu příležitost vystoupit již po druhé na vašem výboře. Poprvé jsem tady vystoupil prakticky před deseti lety a týkalo se to dědického práva po úmrtí. Hovořili jsme o legislativním postupu, který tehdy započal a nakonec jsme přijali nařízení roku 2012, nařízení 650. To je nařízení, které je velice složité a týká se soukromého mezinárodního evropského práva. A já doufám, že v oblasti, kterou se budeme zabývat dnes, budeme moci také dospět ke výsledkům, které by byly srovnatelné s naším počínáním v minulosti. Vzhledem k tomu, že moje řečnická doba je omezená, tak nemohu eh, v podrobnostech vysvětlit důvody, které vysvětlují, proč je nezbytné, aby evropská legislativa se vytvořila také v oblasti ochrany tzv. zranitelných jedinců. Na tomto fóru můžeme vyjádřit politování nad tím, že tady neexistují společná pravidla z hlediska příslušnosti soudce, který může vydat nařízení ohledně ochrany dané osoby ohledně majetku osoby, eh, která je zneschopněna. Jde o určení rozhodného práva. Jde o to, abychom také zaručili oběh řešení této situace v rámci Evropského unii. A zde jsou ohrožena některá práva a základní svobody, které jsou uznávány smlouvami a také dalšími primárními zdroji práva v Evropské unii. Vedle tohoto konstatování bych chtěl ještě dodat dvě úvahy, které mě přivedly k tomu, že jsem se začal zabývat tímto tématem. První připomínka. Ta se týká obrovského navýšení počtu dospělých jedinců, kteří podle prognóz eh, příslušných orgánů OSN se v budoucích letech z důvodu velmi pokročilého věku nebo z důvodu jiných eh, fyzických nebo eh, psychických handicapů se budou nacházet eh, v situaci, kdy budou neschopni sami hájit svoje zájmy. My si musíme uvědomit, že velká část těchto osob bude se nacházet na území členských států více než v jiných částech světa z důvodu eh, dlouhého života, z důvodu kvalitní zdravotní péče, která prodlužuje lidský život. Druhá připomínka. ta byla vyvolána mojí profesní zkušeností. Rostoucí počet klientů se na mě obrací, stejně jako na moje kolegy v Itálii a v jiných členských státech, a chtějí dopředu naplánovat dopady případného zneschopnění. Samozřejmě všichni se přejeme, aby to nastalo co nejpozději, ale je to samozřejmě možnost, která existuje. A těmto lidem eh, se dostává odmítání, protože neexistuje odpovídající legislativa. Musíme konstatovat, že ve valné většině členských států ochrana těch zvaných zranitelných osob je upravena některými mm, texty, které umožňují spustit tento mechanismus a poté, kdy daná osoba je zneschopněna já se domnívám, že tato ochrana v takovém případě je svěřena výlučně soudcům. Eh, na ty je nutné se obrátit. Je nutné eh, jmenovat takzvaného poručníka a dále je nutné také eh, zajistit správní soud, který má ošetřovat majetek dané osoby a poručník samozřejmě musí také podávat zprávy o všech aktivitách, které souvisí eh, s tímto majetkem. Menšina zemí poskytuje eh, dospělé osobě, která ještě je v pořádku, aby určila osobu, která bude mít právo zastupovat eh, tohoto jedince a také tato osoba bude moci vydávat nezbytné pokyny podle tedy plánů a také přání té dané osoby, která je takto plánuje do budoucnosti z hlediska svojí osoby a z hlediska eh, svojí rodiny. Tady existuje německé a rakouské právo, které upravňuje příslušný institut, také to platí ve Velké Británii. Jedná se o právní nástroje, které se liší z hlediska těchto zemí a někdy musí dojít k dohodě mezi eh, mandatářem a osobou, která tento mandát vydává. Nicméně můžeme tady vystupovat některé společné rysy. Ten, který poskytuje tento mandát, má možnost stanovit pravomoci daného mandatáře. A toto se stane platným pouze v případě, kdy daná osoba je zneschopněna v rámci prohlášení ze strany třetí osoby a kdy do toho vstupuje soudce, aby upravil konání mandatáře. My se domníváme, že evropská legislativa by měla bedlivě zkoumat tyto existující nástroje. Jsou tady dvojí cíle, které jsou konzistentní s evropským právem. Za prvé, je tady možnost vyhnout se intervenci soudů a dále se ulevuje těmto soudům z hlediska zátěže. A za druhé se podporuje taková aktivita a činnosti, které mohou také vyřešit případné spory. Dále je zde možnost pro danou osobu, aby si vybrala osobu, která v případě potřeby má konat za tuto osobu a má pravomoc. Takže i v té choulostivé eh, době může tato daná osoba do toho vstupovat a může zajistit eh, efektivitu této ochrany i z hlediska jednotlivých lhůt, které nejsou příliš rychlé z hlediska soudních orgánů. Můžeme si nyní položit otázku, zda ratifikace Hákské umluvy ohledně ochrany eh, zranitelných osob eh, z 13. prosince z roku 2000 v případě států, které toto ještě neučinili, zda by tato ratifikace umožnila používat tyto nástroje. Hagská umlova má výhodu v tom, že zohledňuje tyto existující nástroje. Zvláště článek 15 této umluvy identifikuje příslušný zákon, rozhodný zákon v rámci kterého je možné předat plnou moc dané osobě pro případ, kdy mm, tato osoba nebude schopna e, sama jednat. E, toto ustanovení je pružné vzhledem k tomu, že v podstatě připadá v úvahu e, v případě, kdy se neexistuje zákonem stanovené konání. Eh, také se to týká osob, z hlediska sporů eh, v případě dvou různých členských států. Je tady jednak bydliště a jednak eh, případně jiný stát, kde se nachází majetek dané osoby, takže jde o stanovení rozhodného práva a příslušného soudu také jde o to, aby majetek nebo příslušné prostředky mohly obíhat v rámci Evropské unie. Dále je tady zajímavá kapitola 4 této umluvy, která uznává taková opatření ochrany dospělého jedince pouze v případě e, soudního konání. Také je to stanoveno v článku 22 této umluvy. E, tento článek se zabývá opatřeními, která jsou e, přijata státem z titulu příslušného soudu, tak jak je to stanoveno v této umluvě. A pak je tam Eh, celý seznam důvodů, kde je možné odmítnout uznání. Eh, jsou to eh, důvody, které jsou procedurální povahy. Tento problém, jak to vypadá, nemůže být vyřešen článkem 38, kde se hovoří o certifikátu v rámci této umluvy. Tento certifikát může být vydán pouze tehdy, pokud příslušný orgán podle umluvy a v rámci vlastně autonomního ustanovení eh, může ošetřit povolení, které je vydáno v souladu se zákonem, který je jiný, než je zákon příslušného orgánu. Můžeme k tomu hned uvést, že tento postup na druhém stupni není většinou nezbytný z hlediska vztahu mezi jednotlivými členskými státy. Ať už je to v případě, kdy ten mandát je v podobě notářské listiny, tak tomu bývá často v Německu, Rakousku a Francii, a nebo v případě, kdy se jedná o veřejnou listinu jiného typu, tak jak je tomu ve Spojeném království nebo ve Velsu. Jedná se o ověřenou eh, kopii, která je vydána po registraci. Vzhledem k tomu, že se jedná o evropské aky, tak eh, tyto texty by měly být akceptovány a vykonány tím druhým členským státem. Je to tedy užitečný eh, nástroj, který máme v článku 59 a 60 na řízení o dětickém řízení. Jaký je tady další nedostatek z hlediska tohoto certifikátu úmluvy? Úmluva neošetřuje postup vydání a také neošetřuje případné opravné prostředky nebo právní nápravu, která by pozastavila toto říšení, řešení, toto řízení anebo napadla toto řízení. A pak musíme konstatovat, že členské státy nemají velkou důvěru, protože eh, žádný členský stát většinou eh, ne, zvěřil nebo nekomunikoval orgán, který je odpovědný za vydávání tohoto certifikátu. Jaký je hlavní nedostatek této umluvy? Ten spočívá v tom, že tato umlova mm, neošetřuje fyzicky mandát, který by měl být vydán z hlediska těchto zranitelných osob. A máme článek 81 nařízení Evropské unie, který stanovuje eh, nástroje soudní spolupráce které by měly zbližovat a zajistit aproximaci práv jednotlivých členských států v tomto ohledu. I když podle mého názoru je žádoucí, aby e, zde docházelo k určité harmonizace, i když souhlasy, které se domnívají, že by stačilo ratifikovat tuto hákskou umluvu, e, je důležité se uvědomit, že je tady možnost zavést doplňující e, ošetření této úmluvy tím, že se zavede odvolání na téma mojeho vystoupení. Takže se to řeší takzvaným doplňujícím textem, e, který by zajistil, že by se do legislativy členských států, které tento nástroj nemají, zavedlo nařízení, které by upravovalo mandát. A zde by bylo možné použít ty vzory, o kterých jsem hovořil před chvílí. To znamená, že dospělá osoba, eh, která je v dobrém zdravotním stavu, by měla možnost stanovit jednu nebo více osob, které by jednaly buď eh, jednotlivě nebo společně, tak, aby obhajovali majetkové zájmy osoby, která není schopna tak konat. Samozřejmě, že zde je eh, předpoklad prohlášení zneschopnění dané osoby. Eh, to může učinit přímo nebo nepřímo lékař, který je tím pověřen. A eh, samozřejmě by se v tom nástroji měly stanovit také postupy. Měl, měla by se stanovit forma tohoto mandátu, měla by to být notářská listina, anebo by bylo možné požadovat, aby eh, tento mandát byl zaregistrován na úrovni příslušného orgánu, to znamená z hlediska stanovení dané osoby. Dále by se stanovil režim automatického uznávání dopadů tohoto prohlášení nebo tohoto aktu eh, v souvislosti s mandátem, který byl zaregistrován u příslušného orgánu. A dále by bylo možné uvažovat o evropském certifikátu, který by osvědčil, že zástupce dané osoby může vykonávat tuto činnost i v zahraničí, tak jak už je to stanoveno eh, v nařízení z roku 2012 eh, číslo 650. To znamená, byly by tam stanoveny také možnosti opravných prostředků, eh, pozastavení a dalších aspektů právní povahy. Já myslím, že takto by evropská legislativa se přiblížila potřebám našich spoluobčanů. Děkuji za vaši pozornost. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát za vaše jasné prohlášení a nyní bych dal slovo paní Aneke Frenegor, což je právní poradkyně týkající se mezinárodního plánování majetku a je členkou, teď to asi nepřečtu řádně, nizozemsky, komisí Levens Testament z Nizozemska. Prosím, máte slovo. Mr. President. Pane předsedo, vážení poslanci, velmi vám děkuji za to, že mám možnost vám říci o situaci v Nizozemsku. Pane předsedo, vy jste ten pojem právě vyslovil. Je to eh, Komise pro Levens Testament, která byla vytvořena v roce 2010 vytvořila i sekce Královské společnosti notářů EPN. Tento zvláštní výbor, tato zvláštní komise měla za úkol vytvořit návrh eh, takového splnomocnění pro futuro, kterému se v nězozemštině říká Levens testament. To znamená, že pokud používám tento pojem, tak je to to, čemu eh, se tedy říká někdy lasting power of attorney, splnomocnění pro futuro. Může to být velmi komplexní dokument, protože se týká nejrůznějších otázek. Umožňuje tomu zmocněnci eh, řešit veškeré finanční a ekonomické záležitosti, dále pak záležitosti lékařské, sociální. Kromě toho může obsahovat zvláštní žádosti zmocnitele, pokud jde o eh, zacházení ze strany lékařů, soudců, advokátů, ať už se jedná o pokračování v léčbě nebo o eutanázii, což je samozřejmě velmi citlivé téma, nebo jde o to, když soudci mají rozhodnout o tom, eh, poté, co ten zmocnitel utrpěl závažné zranění a eh, pokud je tedy opatrovníkem nezatělých dětí, a nebo eh, pokud tedy je potřeba opatrovníka zvolit. Můžeme si představit, že takový člověk by měl eh, postižené dítě nebo dospělé dítě, nebo se stará o své rodiče, mm, o svého rodiče, který je eh, mentálně eh, nemocný a prostřed, nebo v důsledku nějaké nehody už není schopen vykonávat tuto péči, to znamená, že je potřeba, aby tak činil někdo místo něj. Kromě toho může prostřednictvím této plné moci požádat advokáta, aby prodal jeho dům, jeho nábytek, jeho sbírku známek a tak dále. Tato plná moc nemusí obsahovat všechny záležitosti. Někdy je to tak, že obsahuje pouze jednu jedinou záležitost. V podle Královské notářské společnosti více než 80 těchto zmocnění z roku 2015 řešilo více než jednu záležitost, to znamená ne pouze ekonomickou stránku věci, lékařskou stránku věci, ale e, celý balíček záležitostí. Musíme si uvědomit, že v nizozemském právu nejsou konkrétní ustanovení, která by se tohoto dokumentu týkala. Vychází se z běžných pravidel, která se týkají eh, zmocnění advokátů. Je to v podstatě výsledek soukromé iniciativy skupin lidí, kteří si jasně uvědomili, že právníci a osoby vyžadující ochranu v Nizozemsku potřebují takovýto dokument, tak aby byly připraveny na situaci, kdy dotyčná osoba už nebude schopna nebo ochotna eh, rozhodovat sama za sebe. Stejné je to s eh, centrálním rejstříkem eh, těchto dokumentů, který byl založen v roce 2012. I to byla soukromá iniciativa zvláštního výboru EPN, tedy Královské notářské společnosti, eh, která následně tuto iniciativu převzala. Registrace mm, toho zmocnění pro futuru do centrálního rejstříku není povinná, je dobrovolná. Doposud je to tak, že tento rejstřík je přístupný pouze notářům, ale v blízké budoucnosti eh, se do ní snad budou moci dívat i soudci anebo lékaři. To znamená, že budou moci zjistit, jestli někdo po sobě zanechal nějaké instrukce, pokud jde o další lékařskou péči nebo nakládání s jeho majetkem. Počet registrací každý rok roste. V roce 2015 tomu bylo tak, že registrací bylo o 65 více než v roce 2014. To znamená, že od jeho založení nebo od e, zadení tohoto nástroje v roce 2012 e, je celkový počet e, zaregistrovaných zmocnění 135 tisíc. Nizozemsko je velmi malá země. Já Osobně žiju v Amsterdamu a pokud pojedu hodinu na východ, dojedu do Německa, pokud pojedu hodinu na jih, dojedu do Belgie. To znamená, že eh, přeshraniční záležitosti jsou v Nizozemsku velmi aktuální. V Nizozemsku žije takřka 17 milionů obyvatel a 850 tisíc z nich nemá nizozemskou národnost. 3,5 milionu občanů mé země pochází z jiné země, než je Nizozemsko. To znamená, že mají vztahy k těm zemím, mohou tam mít eh, majetek. 80 tisíc eh, domácností v Nizozemsku má ještě nějakou jinou domácnost, většinou v rámci Evropy. V roce 2009, já jsem našla statistiku, která, kterou vydala nizozemská vláda, E, opustilo Nizozemsko 41 tisíc lidí, to znamená, že emigrovali do jiné evropské země, ale 64 tisíc lidí naopak z jiné evropské země do Nizozemska přišlo. To znamená, že zkrátka lidé chodí e, nebo přicházejí do takové malé země, jako je Nizozemsko, každý den. E, milion Nizozemců jezdí na dovolenou do zahraničí. V loni to to přešlo hranice 18 milionů lidí. To znamená, že eh, celá řada nizozemců vycestovala do zahraničí více než jedenkrát eh, za rok. Eh, často je to tak, že lidé mají v zahraničí majetky, bankovní účty a musí jednat se zahraničními institucemi. Nebo je to tak, že lidé pracují v jedné zemi a žijí v jiné zemi, to znamená, že musí řešit i daňová pravidla Eh, nebo mají důchody z, jiného země, z jiné země, než kde žijí, mají eh, příjem z například z životního pojištění, nebo jezdí na dovolenou do zahraničí, a, nebo se mohou stát součástí nebo mohou stát obětí nějaké nehody a je potřeba v jejich případě rozhodovat o lékařské péči také je možno, že se rozvedou dva lidé a bývalý manžel v zemi A musí platit alimenty bývalé manželce do země B. To znamená, že e, to všechno musíme vzít v potaz. Pokud pověříte nějakou osobu, kterou které důvěřujete, tak ta osoba může jednat ve vašem zájmu, i pokud se bude jednat o přeshraniční záležitosti. E, Dovolte mi, abych vám uvedla několik příkladů z mé vlastní praxe. Eh, Nizozemec si vzal za ženu angličanku a eh, žijí spolu v Anglii od roku 1950. Nyní jim je oběma více než 90 let a eh, ten muž se netěší dobrému zdraví. Mají jediné dítě a oba, mu, oba té dceři poskytlo, poskytli zmocnění podle Eh, britského práva. Eh, nicméně Nizozemská banka odmítla toto zmocnění. Teprve po eh, smrti otce bude mít vdova a dcera přístup k bankovnímu účtu toho otce. A nyní mi dovolte, abych uvedla jiný příklad. Nizozemská vdova, která žije sama v Nizozemsku, nemá děti, nemá žádné další příbuzné a je více než 80. Dobří přátelé se o ní starali. Je to pár, který se tady o ní staral v posledních letech. Spravovali její dům v Nizozemsku i druhý dům, který má ve Francii. Když už se její zdravotní stav zhoršil a nemohla cestovat do Francie, bylo potřeba francouzský, nebo dům ve Francii prodat. Eh, ta vdova přijala eh, nebo vydala to zmocnění a chtěla ten pár zmocnit, tak aby mohli prodat Eh, jak dům v Nizozemsku, tak dům ve Francii. Notář ve Francii nechtěl akceptovat ten, to zmocnění, ten Levens testament, pokud nebude zároveň představená lékařská zpráva, která potvrdí, že e, vdova již není schopna něco takového učinit sama. A konečně poslední příklad. 80-letý nizozemec, který pracoval celý život jako námořník pro nizozemskou společnost a nyní tady žije v Jižní Americe více než 30 let. Je sám, nemá děti a jeho sourozenci žijí v Nizozemsku před mnoha lety pověřil svoji sestru, která žije v Nizozemsku, tak, aby mohla spravovat jeho nizozemské zájmy, mimo jiné i e, bankovní účet, na který, e, na který mu chodil důchod sestře je 75 a i ona by mohla náhle zemřít nebo e, by jí mohla postihnout nějaká nemoc. A právě proto chtěl tento muž pověřit svoji neteř, dceru své sestry protože eh, se netěší dobrému zdraví, nemůže přijet z Jižní Ameriky do Nizozemska a eh, proto tedy podepsal takovou plnou moc v Jižní Americe před notářem. Nicméně Nizozemská banka odmítla tuto plnou moc v Nizozemsku uznat. Já ve své denní praxi potkávám nizozemské klienty, které, kteří mají domy ve Francii nebo dokonce žijí ve Francii. Eh, v minulých měsících jsem se stále častěji setkávala s otázkou, jestli je možno učinit takové zmocnění, které by platilo jak ve Francii, tak v Nizozemsku. Je to samozřejmě velmi obtížná otázka. Pokud nějaký pár má majetek v obou zemích, tak by měl udělit dva, eh, dvě zmocnění. Jedno ve Francii a jedno v Nizozemsku. Eh, je to situace podobná té před eh, 17. srpnem roku 2015. Jsou tu dva právní systémy, které se týkají jedné osoby a jejího majetku. E, život je stále komplikovanější a to i v důsledku digitalizace společnosti. Německá, eh, nizozemská vláda pracuje na tom, aby se veškerá korespondence s občany přenesla na digitální bázi. Eh, starší lidé už nejsou schopni pracovat s počítačem, to znamená, že jsou to osoby zasluhující si ochranu a nebudou moci požávat žádosti, vyplňovat daňové přiznání, zkrátka pracovat s počítačem. Ten Dokument Leaven Testament nefunguje pouze tehdy, pokud daná osoba je nějak mm, zne, eh, zneskopněna fyzicky nebo mentálně. Je eh, možno Eh, zmocnit eh, toho zmocněnce i tehdy, když dotyčná osoba ne, nemůže spravovat svoje záležitosti z jiných než zdravotních důvodů. Eh, nizozemská vláda zatím neratifikovala Hákskou úmluvu o mezinárodní ochraně dospělých z roku 2000 a to kvůli nákladům, které by byly spojeny se zřizováním ústředního orgánu je potřeba, aby tuto úmluvu uznali všechny evropské země. To je první krok. A druhý krok by spočíval v tom, že by ta Hákská úmluva byla e, potvrzená nařízením. Můj e, předřečník už hovořil o takovém možném rozšíření e, mezinárodní certifikát, který by ověřoval, že dotyčný advokát může jednat v v zájmu toho eh, zmocnitele, to by bylo velmi eh, důležité. Musíme si uvědomit, že v Nizozemsku eh, žije 3,5 milionu lidí, kterým je více než 65 let. 1,2 milionu z nich nemá partnera. To znamená, že nizozemští soudci se stále častěji setkávají se situací, kdy musí ustavovat opatrovníka. Do konce roku 2014 se to týkalo 240 tisíc osob. Bez Eh, dokumentů, jako je například Levens Testament, eh, nebudou soudci do budoucna schopni řešit stále rostoucí počet těchto případů. Eh, tyto plné moci by měly být tedy uznávány na mezinárodní úrovni a k tomu potřebujeme pomoc Evropského parlamentu. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Thank you, madam, for your very Děkuji mnohokrát za vaši velice zajímavou prezentaci a Nyní bych dal slovo panu Richardovi Primsnovi, který je právníkem a odborníkem na mezinárodní právo soukromé a na přeshraniční řešení majetkových záležitostí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já nechci opakovat všechno, co již probrali kolegové a kolegyně, protože jinak v podstatě každý z nás by říkal to tež. Jenom řeknu, že z anglického pohledu 40% Londýňanů se narodilo mimo Spojené království. Máme 2,5 miliony britských občanů, kteří žijí v jiných členských státech. A to je otázka, která je pro nás pro všechny stále významnější. Říkal jsem si, že by ale bylo dobré, abych se krátce zmínil o Hágu 35, tedy jak se používá v Anglii a ve Walesu a jaké jsou rozdíly mezi Hádskou mluvou 35 a úpravou u nás a také zmínit pár oblastí, kde by se e, Hákská 35 dala zlepšit. Co se týče mezinárodního práva soukromého, tak ta témata jsou v podstatě běžná, děláme je každý den. Problém s otázkou e, schopnosti uzavírat způsobilosti k právním úkonům je nejenom, je problematická v tom smyslu, že není jednolitá, že v podstatě zapadá do všech oblastí naší práce. Hakská 35 se zabývá pouze otázkou platného práva, uznávání a uplatňování u ochranných opatření. Zabývá se také otázkou práva rozhodného eh, v případě eh, splnomocňování. A jednou z velkých nevýhod je, že přestože ochrana opatření fungují poměrně dobře, tak v této oblasti Hakská 35 eh, u plných mocí moc dobře nefunguje. Jak tedy používáme ve Spojeném, ve Spojeném království tento nástroj? Rozdíl mezi Spojeným královstvím a Hákskou umluvou číslo 35 spočívá v tom, že přestože Spojené království přistoupilo k Hákské umluvě 35, tato úprava se týká pouze Skotska, takže pro tuto chvíli v podstatě nemá platnost v Anglii a Walesu, kde jako, Něme, jako Nizozemsko sice uplatňujeme umluvu 35, ale pouze pro osoby, kterým je 18 a více a ne 16 a více. Pokud ovšem se na ně nevztahuje umluva 34 a nebo Brusels 2a. Hakská umluva 35 se týká pouze případů, kdy dospělá osoba z důvodu a nespůsobilosti k právním úkonům nemůže chránit své zájmy. Zatímco my to používáme také případech splnomocnění, kdy dospělá osoba ještě v této pozici není. A potom poslední rozdíl, tady je to podobné jako v Nizozemsku a Rakousku a to, že uznávání a uplatňování u nás platí jak pro státy, které ratifikovaly Hákskou umluvu 35, tak pro ty, kteří tak neučinili. Jinými slovy, tedy my uznáme a provedeme příkazy a ochranná opatření vydaná jakýmkoliv státem na světě. Uplatňujeme to tedy univerzálně, tak jako Nizozemsko a Rakousko, což ovšem na druhou stranu vede k určitým těžkostem. Například, během posledních deseti let se u nás objevily před soudy kauzy právě z této oblasti, kdy soud byl dotazován, jestli se dá použít Hákská umluva mezi 335 mezi těmi, kteří jsou smluvní stranou a těmi, kteří nejsou jinak. Naše soudy řekly, že ne, že by se to mělo uplatňovat univerzálně. Kromě toho jsme také měli otázky týkající se veřejného pozádku. Například, řada irských občanů přijíždí do Spojeného království za účelem vykonání jednoho konkrétního lékařského zákroku. Kdyby jim irské orgány dali dostatečné, dostatečné pravomoci a kdyby byli zastoupeni, tak by to fungovalo jinak. Naše soudy řekly, že otázky veřejného práva, veřejného pořádku bychom neměli um, vyvolávat, pakliže k tomu není opravdu dost dobrý a vysoký důvod. Jinými slovy, tedy to posíláme zpátky irským soudům a žádáme je, aby otázku vyřešili. Dále otázka zastoupení v případě eh, běžných práv, tedy jestli každá osoba má být zastupitelná. Naše soudy řekly, že ano. No a potom Je tady ještě další zvláštnost a to, že Hákská umluva 35 je uplatňována zcela v nezávislosti na vnitrostátním právu. Naše vnitrostátní právo, řekněme, to řeší tak, že pokud někdo není způsobilý k právním úkonům, eh, tak je to řešeno jinak než podle definice Hákské úmluvy. A v těch případech, v některých případech můžeme uplatňovat přímo um, otázku Hákské úmluvy. Další problém je obvyklé bydliště. Co to vlastně znamená? V rámci nařízení a na základě rozhodnutí soudního dvora je ta definice stejná v členských státech, zatímco podle Hákské úmluvy ta definice může být v různých členských státech jiná a následně je těžké určit, kde vlastně daná osoba má obvyklé bydliště. Hlavní problém ovšem vyplývá eh, v oblasti plných mocí. A z pohledu praktika je to dosti klíčová věc, protože 95% problémů občanů v této oblasti se ani tak netýká ochrany osoby, ale přístupu k majetku, například k účtům nebo k možnosti prodat nemovitost. To jsou většinou oblasti, kde občané čelí praktickým problémům. Hákská umluva číslo 35 se zabývá otázkou rozhodného práva. Nicméně nevytváří prostředky pro vynucení přijetí takovéto plné moci. A následně tedy daná osoba by musela v každém státě, kde má majetek, uzavřít plnou moc protože podle Hákské umluvy 35 se vlastně nedá vynutit uznání této plné moci. Většinou se nehovoří o plné moci jako o ochraném opatření. Vím, že někteří říkají, že pokud byla, za, pokud byla zaregistrována plná moc u soudu, tak tím vlastně se z plné moci stává ochranné opatření, které následně může být uznáno a uplatněno i jinde. V řadě případů ale máme plné moci, e, do nichž nevstupuje soud a následně tedy to úmluva číslo 35 Hágu neřeší. Navíc máme problém určit, jestli ta plná moc je pravá, jestli byla vypovězena anebo ne a jestli ji uzavřela osoba, která je k tomu způsobila. Navíc v článku 14 se uvádí, že otázka rozhodného práva neřeší problematiku uplatňování na místě. Protože to se řeší vždy právem vnitrostátním. Takže řekněme třeba, že mám anglického klienta, který má anglickou plnou moc, ale teď žije ve Skotsku Řekněme, že je to žena a že její právnička se chce dostat k jejímu francouzskému účtu. A francouzský notář nebo francouzská banka sice řeknou ano, ta plná moc je pravá, ale musí být uplatňována podle francouzské právní úpravy. A následně ji tedy musí ve Skotsku navštívit francouzský lékař a jakmile ten určí, že není způsobila k právním úkonům, tak potom ta, práv, ta plná moc musí být zaregistrována u francouzského soudu. Jinými slovy, tedy tím se trochu vyprazňují přínosy Hákské umluvy číslo 35. My všichni praktici bychom doufali, že bude přijato nějaké právní, nějaký právní nástroj na evropské úrovně. Například evropské nařízení. Protože je to konec konců problematika, která je podobná problematice řešené nařízením o dědictví. Hákská umluva 35 vychází z Hákské umluvy 34 z ochrany dětí otázky dětí pochopitelně spadají do rodinného práva, tak většina problémů zde řešených se spíše týká majetku. Občané třeba vůbec rodinu nemají. Třeba chtějí eh, předat plnou moc svému právníkovi nebo kamarádovi. Takže tady si vůbec nejsem jistý, že to je otázka rodinného práva. A možná, že spíše by eh, evropský právní nástroj měl vycházet z článku 81.2, tedy běžný zákonodárný postup. Také by bylo dobré, aby se tam společně zadefinovaly otázky jako ochranné opatření a, nebo obvyklé bydliště a rozsah působnosti. Také se musíme zamyslet nad tím, jestli ten rozsah působnosti by měl být obecný, anebo by se měl týkat uznávání a vykonávání ochranných opatření přijatých mimo EU, Volba soudu, to je také další důležitá věc. Například pokud já se můžu rozhodnout, že přijmu plnou moc a jsem rezidentem Španělska, ale celá má rodina je v Anglii, tak se můžu rozhodnout to přijmout podle anglického práva a následně i rozhodné právo bude anglické. Proč ne? Také už jsem zmínil omezení rozsahu působnosti článku 14. Někteří již hovořili o možnosti evropského zastup, zastupitelského splnomocňovatelského certifikátu a myslím si, že by bylo dobré, abychom takto zajistili uznávání a vykonávání plných mocí v celé Evropě. Navíc existuje internetová stránka CNUE, ta je zajímavá, ale určitě by se tam dalo dát ještě více informací. Takže mnohokrát vám děkuji za možnost hovořit o této problematice. Přejeme vám ve vaší práci hodně štěstí a doufáme, že Evropská unie se v této oblasti posune trochu ku předu. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek do této diskuse a nyní dám slovo panu Žano Kristofovi Regovi, eh, francouzskému notáři. Prosím, máte slovo. Monsieur le Président. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, dámy a pánové, pokud jsem eh, souhlasil s tím, že se budu dnes účastnit tohoto slyšení, které se zde organizuje, tak to bylo s cílem, abych vám předal určité svědectví ohledně nejčastějších potíží, na které narážejí jednotlivci a také právníci z hlediska ochrany zranitelných osob v rámci populace, eh, která se pohybuje v rámci různých států. Já jsem notářem na eh, jeho západě Francie a jsem v kontaktu eh, s různými jednotlivci, kteří mají zahraniční původ. Mezinárodní mobilita těchto osob může narážet na určité potíže, zvláště ve chvíli, kdy tyto osoby se stávají zranitelnými a ostatně eh, kolegové o tom výborně pohovořili před chvílí. Jistě je vám zřejmé, že je nutné získat pověření a to by nemělo čelit potížím právě díky Hákské umluvě, která byla podepsána 13. ledna 2000 z hlediska pověření, z hlediska oběhu těchto pověření a výkonu v rámci Evropské unie. Já se pokusím v rámci tohoto vystoupení vám na základě mých zkušeností se zahraniční klientelou ukázat, jakým způsobem je možné chránit tyto osoby, jak zmapovat situaci z hlediska Hákské umluvy číslo 35 a jaký evropský nástroj používat. Jaký je přínos této mezinárodní umluvy číslo 35? Tato umluva harmonizuje mm, rozhodné právo a příslušnost. A hlavním kritériem je obvyklé bydliště zranitelného jedince místo toho, aby se používalo občanství, tak jak to funguje například ve francouzském soukromém právu. Navíc podle článku 5 a 13 orgány smluvního státu eh, bydliště zranitelné osoby jsou příslušné proto, aby přijali nezbytná opatření podle svého zákona. Dále je zde harmonizace soudních pří, příslušných soudů a to také usnadňuje život soudcům. Soudci mohou tak aplikovat zákon, který znají nejlépe. A nemusí aplikovat tedy zákon jiných států, který natolik eh, neznají. To je také případ francouzského soukromého mezinárodního práva z hlediska třetího článku občanského zákona. Dále já jsem díky této umově mohl vyřešit také dědictví britské dámy, která eh, měla pozůstalého, který eh, byl eh, zneschopněn a mohl jsem použít článek 5 a 1 a poradil jsem dětem, jedno žilo v Británii a jedno ve Francii, aby předali žádost eh, na úrovni soudce opatrovnictví Montobán a aby se tak eh, řešilo opatrovnictví. Byl to syn žijící ve Francii, který se stal eh, tímto opatrovníkem majetku daného jednotlivce. A tady jsme postupovali podle francouzského práva a stanovili jsme přesně podmínky opatrovnictví. Ovšem eh, choroba, Alzheimerova choroba mm, způsobila, eh, že mm, tento vdovec velice rychle byl nespůsobilý a děti se rozhodly eh, ho přestěhovat do Anglie, tedy do prostředí, které by přece jenom umožnilo mít minimální orientaci. A v rámci tohoto projektu a v rámci této umluvy jsem mohl vysvětlit dětem, že pokud tento člověk změní svoje bydliště a bude v jiném e, smluvním státě, tak pak se bude uplatňovat článek 5.1. To znamená, že orgány toho jiného členského státu budou příslušné. Bohužel tento pán zemřel ještě předtím, než se přestěhoval do Velké Británie. Přes tyto novinky, které byly ošetřeny v této mezinárodní umluvě, tato umluva především posvěcuje nový nástroj, kterému říkáme mm, ověřovací eh, nástroj v případě nespůsobilosti. Tento eh, nástroj eh, ověření v případě, mm, pověřování v případě budoucí nespůsobilosti je hlavním výsledkem této umluvy. Eh, především daná osoba je autonomní, může o tom rozhodnout, je to předvídatelné. Podle článku 15 toto pověření pro případ nespůsobilosti je ošetřeno státem obvyklého bydliště a podle článku 18 toto pověření může být řešeno také jiným zákonem, než je zákon smluvního státu. Víte, že stárnutí populace je všeobecným jevem v naší společnosti. A proto musíme zajistit, aby toto pověření pro případ nespůsobilosti mohlo být akceptováno v Evropské unii a mohlo také eh, být uznáváno v jednotlivých členských státech. Francouzský zákon vstoupil platnost ve stejný den jako Hářská umluva, to znamená 1. ledna 2009. Francouzský zákon umožňuje francouzům, aby přijali pověření v případě nespůsobilosti. Stárnutí obyvatelstva se netýká jenom Francie, ale také Velké Británie, Irska, Německa, Rakouska, Belgie, Itálie, Španělska. A všechny tyto státy zabudovali do svých právních systémů eh, tento systém pověření pro případ nespůsobilosti. Ve Francii 28. prosince 2015 jsme vytvořili specifický rejstřík, který umožňuje zveřejňovat tato pověření pro případ nespůsobilosti. To je totiž závažný eh, problém a tento nedostatek v jiných zemích je velmi eh, závažný, protože eh, v budoucnosti to může být velká překážka pro svobodný pohyb evropských občanů. Jakým způsobem si můžeme představit vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, což jsou základy článku 81 smlouvy o fungování Evropské unie, pokud eh, neznáme a nemáme informace o tomto pověření pro případ nespůsobilosti. Není to překážka pro jejich svobodu? Tyto osoby eh, mohou jednoho dne se stát nespůsobilými a v budoucnosti je nutné, aby se ošetřil jejich majetek. Hákská umlova 35 sice ustavila vynikající nástroj, ale má také určité hranice. Ten první nedostatek eh, souvisí s teritoriální působností. Víme, že tato umlova byla sice podepsána, ale zatím se uplatňuje pouze v sedmi státech. Je to Německo, Francie, Spojené království, Finsko, Estonsko, Česká republika, Rakousko. A vzhledem k tomu, že zde nemáme tedy univerzální dopad eh, této eh, úmluvy, tak eh, aplikujeme princip mezinárodního práva v těch jednotlivých státech. Rád bych se s vámi podělil o konkrétní příklad v případě francouzsko-britského vztahu a dále e, portugalského vztahu. Jedná se o portugalského občana, který žil a zemřel ve Francii. Měl jedno dítě. Portugalského občanství také žil ve Francii. Byl to dospělý zranitelný jedinec. Obrátili se na opatrovnický soud v Rodézu a zde bylo stanoveno, že není možné uplatnit eh, portugalský zákon. Ne podle článku 5 Hářské umluvy, protože Portugalsko nepodepsalo tuto umluvu, ale podle článku 3 francouzského občanského zákonníka, protože ten se aplikuje v případě ochrany portugalského dospělého jedince. Francouzský soudce, který měl tedy uplatnit eh, portugalský zákon o ochraně ohledně jedince, který žil ve Francii, musel vydat své opatření. Ale toto opatření se stále teprve očekává a připravuje. A to od 12. února 2015. Jak by bylo možné připravit moderní řešení z hlediska internacionalizace současného obyvatelstva. Jak je možné, aby se stále uplatňovaly stoleté normy soukromého mezinárodního práva, které existují například ve Francii od roku 1804? Jak zobrazit socialistické reality, v kterých žije tato mezinárodní eh, populace? Jak uplatnit eh, tyto potřeby v mezinárodním právu? Pravidla jsou roztříštěna. A to vše nás vede k tomu, že bychom měli zajistit harmonizaci, například z hlediska řešení rozvodů, majetkových sporů a tak dále. Já jsem zde připravil eh, výňatek eh, z jedné studie, která byla eh, roku 2008 objednána Evropským parlamentem a na stránce 226-227 můžeme číst následující. V současné době neexistuje dostatečný základ v komunitárním právu, který by sjednotil eh, ošetření ochrany dospělých jedinců. Společenství by mělo vstoupit do této záležitosti a mělo by zajistit mezinárodní ochranu, ochranu dospělých jedinců. Eh, mělo by odstranit překážky z hlediska života těchto osob ve společenství, z hlediska jejich mobility a jejich majetku. A dále v textu se říká, je nutné, aby tato legislativa zde vznikla vzhledem k tomu, že se může jednat o jediný hmotný právní prostředek, eh, který může zajistit, aby život těchto osob nebyl ještě složitější a ještě nejistý a ještě nákladnější z hlediska řešení jejich situace. Jedním slovem, nesmíme bránit svobodě těchto jedinců z důvodu právní atomizace jednotlivých norem, z důvodu absence mezinárodních eh, pravidel režimu ochrany těchto zranitelných osob. A z tohoto důvodu je úkolem Evropské unie a jejich zástupců, aby zajistili, že práva občanů budou uplatněna a že zranitelné osoby budou moci požívat stejných záruk a stejné ochrany v celé Evropě. Zákon, který jsme přijali ve Francii 28. prosince 2015, se nazývá Zákon související s přizpůsobením se společnosti stárnutí prvním článku se stanovuje následující princip. Přizpůsobení společnosti stárnutí je národním příkazem a je to priorita všech veřejných politik našeho národu. Co očekáváme od evropské úrovně? Konstatujeme, že od roku 2009 dospělý jedinec může uzavřít eh, smlouvu a pověření pro případ nespůsobilosti ale v této souvislosti bych vám navrhl určité zlepšení z hlediska formy a zveřejňování tohoto institutu pověření v případě nespůsobilosti. Začněme tím, že nedochází k zveřejňování. Zatím žádné ustanovení této umluvy nehovoří o zveřejňování, tak aby eh, toto pověření bylo eh, známo i v jiných členských státech. Pouze Francie a Rakousko vytvořili zvláštní rejstřík pro zveřejňování těchto pověření pro nespůsobilost. Tato situace může ohrožit budoucí ustanovení, pro které se rozhodne daná osoba. Použil bych článku 1259.2 občanského francouzského zákonníku, kde se hovoří o této absenci. Cituji. Soudce může pozastavit účinky pověření pro případ nespůsobilosti v případě, kdy tuto informaci o existenci tohoto pověření získá později. Toto může být tedy efektivní v Evropské unii pouze tehdy, pokud zde bude vytvořen rejstřík pro zveřejňování a kdy bude možné informovat příslušné orgány o existenci tohoto mandátu. Od roku 2009 Evropská notářská síť vytvořila alternativní řešení. Propojila e, rejstříky posledních e, závětí. Je to zatím neformální rejstřík, který je k dispozici notářů a informuje je o speciálních ujednáních. Pokud je Rada notářů Evropské unie již rozvinula ve čtyřech jazycích toto propojení, které vlastně zahrnuje 22 evropských zemí, které znají tento notářský systém, tak nás to vede k přesvědčení, že bychom měli něco podobného učinit z hlediska právních ustanovení v rámci Evropské unie. Je nutné zde mít e, nadnárodní normativní text. Musíme zajistit rejstříky, které by zveřejňovaly tato Eh, pověření v případě nespůsobilosti. Výbor ministrů Rady Evropy 9. prosince 2009 prohlásil v principu číslo 7. Cituji. Státy by měly ošetřit podmínky vzniku permanentní plné moci v případě nespůsobilosti. Státy by měly uvažovat o způsobu, jakým způsobem by se stanovila nespůsobilost a jaké eh, důkazy by měly být v tomto ohledu poskytnuty. Máme tady dvě řešení. Za prvé, domnívám se, že je naléhavé, a tady souhlasím s kolegy, podpořit prohlášení Evropského parlamentu, které, který by vedl k výzvě ratifikace Hákské umluvy 35. Dále v rámci Evropského společenství bychom měli uvažovat o rozvinutí nástroje, který by zajistil odstranění nedostatků které existují v této umluvě. Jedná se zvláště o rejstřík zveřejňování v rámci jednotlivých členských států. Ale dále bychom měli zajistit společnou definici, tak jak je stanovena v této umluvě. To by posílilo eh, princip svobodného pohybu, dále by to zvýšilo smluvní ochranu těchto jedinců a také existence rejstříků by umožnila také snížit administrativní a soudní pracovní zátěž, která souvisí s tímto společenským fenomenem, který jistě, jak dobře víme, se bude rozšiřovat i v budoucích letech. Bylo by dobré zdokonalit tuto umluvu v rámci evropského nástroje, který by rozšířil tyto principy ve všech členských státech a tím bychom dosáhli harmonizace evropského práva ve prospěch všech, ale především těch nejzranitelnějších z nás. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní máme trochu času na diskuzi. Rád bych se zeptal, jestli pan Lorty se chce chopit slova, ale dříve než mu předám slovo, tak jsem zapomněl na počátku přivítat paní Maju Grof, což je eh, tedy zástupkyně eh, Hákské konference pro mezinárodní právo soukromé, eh, právní expertka. Paní Patricia de Luca z komise z generálního ředitelství pro spravedlnost by možná také chtěla e, něco říci, protože samozřejmě jakýkoliv legislativní návrh v podstatku závisí na komisi. E, pane Loty, Lorty, chcete se vyjádřit v tuto chvíli? Pokud ano, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste nás pozval na toto velice důležité zasedání. My bychom se rádi připojili k odborníkům, kteří před námi vystoupili, k následujícím bodům. Největším problémem úmluvy z roku 2000 o ochraně dospělých osob je vymezený rozsah působnosti jaksi zeměpisně. Bylo by potřeba, aby stále více členských států a států přistupovalo k této úmluvě. My jsme ale přesvědčeni o tom, že sice usnesení a prohlášení Evropského parlamentu může být velice úspěšné, účinné a bude vítáno, ale nebude dostatečné je potřeba učinit ještě o krok více. Je potřeba propagovat tuto úmluvu. Je potřeba do ní vložit prostředky do této propagace. Například by se to dalo udělat tak, že by eh, se vytvořila určitá mezinárodní místa, jak v Evropě, tak i jinde, jejíž prostřednictvím by se propagovala tato úmluva Dělala se osvěta mezi poslanci, mezi vládami, mezi jednotlivými aktéry, kteří v této oblasti pracují. Je tedy potřeba skutečně propagovat tuto úmluvu. Já vím, že bylo zmíněno několik omezení této úmluvy. My máme za to, že teoreticky máme málo účastnických států devět, tak potom je opravdu těžké identifikovat skutečné problémy. A já si nejsem jistý, jestli ty problémy, které jsme nalezli, jsou ty, které se dají vyřešit právní cestou. Možná by se spíše dali vyřešit prakticky a možná nebude potřeba přijímat žádnou právní úpravu, protože to by trvalo daleko déle, než najít praktická řešení. Já jsem si také všiml jeden rozdíl mezi v názoru tedy mezi panem Francmanem a panem notářem týkající se uh, jaksi volného oběhu plné moci s plnomocní pro futuro. Ono jich navíc máme několik druhů. A možná proto, možná není potřeba harmonizovat v této oblasti, protože konec konců všechny členské státy mají jinou právní kulturu. Máme tedy splnomocnění pro futuro, které nemusí být eh, potvrzena eh, příslušným orgánem podle článku 15. A ty, jak si jsou běžně uznávány mezi eh, účastnickými státy, stejně tak jako veškerá další splnomocnění a smlouvy. Tady žádný problém není. Pan doktor Demaskeli řekl, že se na to nevztahuje kapitola 4 týkající se uznávání a prokonávání a vykonávání. Zatímco pan Fencman řekl, že to poslední může být předmětem článku 4. V některých případech, například japonských splnomocní pro futuro anebo kanadských, se dá říci, že musí být potvrzeny příslušným orgánem, ať to bude soud anebo jiný veřejný orgán. A z tohoto pohledu během vyjednávání umluvy v roce 2000 bylo jasné, že rozhodnutí příslušného orgánu, které potvrzuje příslušnou plnou moc, je ochranným opatřením, na které se vztahuje článek 3. A následně tedy může být uznáváno a prováděno právě podle článku 22. A k této otázce si nemyslím, že by tady vznikl nutně problém, tak jako o ně hovořil pan Damaske. Damasili, pardon. Teď, co se týče volného pohybu, tak bylo řečeno, že by bylo dobré najít mechanismus pro eh, to, aby se lépe propagovalo toto splnomocnění pro futuro a že by se třeba zveřejňovalo prostřednictvím nějakého rejstříku. Nemáme za to, že není potřeba vytvářet mezinárodní či evropskou normu, abychom toho dosáhli. Například ve Francii byl vytvořen takovýto rejstřík na základě vnitrostátní právní úpravy. Pokud je potřeba spochybnit takový, takovouto plnou moc, tak se můžeme obrátit na francouzský rejstřík. A pokud všechny státy budou vytvářet rejstříky v této oblasti, no tak máme přece informativní techniku a bude velice jednoduché prostě propojit tyto rejstříky a prostřednictvím jednotlivé platformy se k ním všem dostat, aniž bychom k tomu potřebovali v této oblasti přijímat právní úpravu. Takže my máme za to, že je potřeba propagovat tuto úmluvu. Její uplatňování v Evropě i jinde vyřeší problém, tak jako říkala paní Frenner, a že nebude potřeba mít různé plné moci v různých státech. Ano, v Nizozemsku to platí, protože ještě nepřistoupili k úmluvě z roku 2000. A kdyby tak bývali učinili, tak e, by se tento problém vyřešil bez jakýchkoliv potíží. Teď co se týče samotného certifikátu podle článku 38, tak jste říkali, že neexistuje k tomu žádný postup podle úmluvy, tak aby eh, se to třeba dalo spochybnit nebo podobně. No, to má velice jednoduchý důvod pokud nějaký členský stát vydává nějaký certifikát, tak to bude vyplývat z právní úpravy daného členského státu, jak se daný certifikát může spochybnit. To je jaksi zcela banální otázka, kterou není potřeba řešit na nadnárodní úrovni legislativy, aby se jaksi vyřešila. Co se týče Hákské konference, tak my jsme tady vyřešili tuto problematiku, aniž by to bylo potřeba řešit legislativně. A chtěli jsme apelovat na příslušné eh, odvětvové organizace, aby se také zamysleli nad možností, že třeba eh, nějaká síť evropských notářů společně s organizací jako STEP ve Spojeném království by mohly vytvořit řešení, která by nám umožňovala nahlížet do rejstříků, které by tedy nebyly státní, ale spíše notářské nebo patřící notářským orgánům, že následně tam bychom se potom mohli podívat na daný certifikát anebo plnou moc. Nebo členské státy eh, této úmluvy by si třeba mohly vytvořit vzorovou plnou moc, jako třeba v Severní Americe. Tam už to je pět let. A když prostě vidíte ten vzor této plné moci, tak potom už nepotřebujete si klást nějaké otázky týkající se formy. V podstatě okamžitě se přijímá tento dokument. Nebo třeba na spodku toho dokumentu by se dalo odkázat na internetovou stránku nebo na nějaké číslo, kde se třeba můžeme podívat na dodaného rejstříku, kde byl zaregistrována daná plná moc. Což zase je řešení, eh, které nemusíme dělat legislativně. Tento model by se mohl vytvořit a kdyby ho přijali členské státy, tak potom takový vzor by mohl jaksi by volně obíhat. Jedním z největších problémů máme spíše v oblasti majetku a u bank. Vytvořit novou normu anebo držet se úmluvy z roku 2000, ať to uděláme tak nebo onak, tak si myslím, že především bude potřeba pořádně vzdělat v této oblasti banky, protože když se banka objeví, když se banka setká s takovouto plnou moci, a tak je potom otázka, jestli ho provede nebo ne. Takže si myslíme, že je potřeba spíše vést osvětu mezi bankami o těchto nástrojích. Závěrem, když se podíváme na eh, prostředky, které mají k dispozici členské státy Hákské úmluvy a když vidíme, že během posledních deseti let se soustředovali na provádění úmluvy z roku 96 o ochraně dětí, tak víme, že prostě prostředky k dispozici jsou na to, aby se provedla v praxi i úmluva z roku 2000, protože Monako přistoupilo k této úmluvě před dvěma týdny a víme, že Portugalsko se připravuje přistoupit k této dohodě. To tež platí i pro Irsko, mělo by to být ještě v tomto roce. A také nám bylo řečeno, že Švédsko by se mělo připojit k této úmluvě v roce 2017. Nemáme důvod věřit, že příklad z těchto zemí nebudou následovat další členské státy Evropské unie. Takže máme omezené prostředky, ale když budete používat tyto malé prostředky, tak já nevím, vytvářet právní úpravu na evropské úrovni eh, není úplně nejvhodnější, spíše si myslím, že by se měla provádět v této oblasti umluva. Tam si myslíme, že by měla ležet priorita. Kdybychom třeba vytvořili nějaký evropský orgán pro tuto záležitost, to si myslím, že by bylo vítáno tím, že členské státy, které budou provádět tuto umluvu, by se vlastně potom mohly podělit eh, o své zkušenosti v tomto fóru a mohly by požádat ostatní členské státy, aby se k tomu připojili. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A zbývá nám ještě pár minut. A proto bych nejprve požádal poslance a poslankyně zde přítomné, jestli mají nějaké otázky na náš panel a potom bych případně se obrátil na Evropskou komisi. Nevím, jestli paní Deluka chce vystoupit. Paní, Berž, paní Beržanom potom to uzavře. Paní Dervo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat vystupujícím za zajímavé vystoupení. Někteří zde říkají, že potřebujeme nový nástroj pak jsou tady obhájci hářské umluvy a i někteří, kteří jsou uprostřed. To znamená hákskou umluvu plus další nástroj. Předtím, než si o tom udělám konečnou představu, byla bych ráda, kdybyste mi vysvětlovili, z jakého důvodu od roku 2000 členské státy neratifikovaly umluvu. Až do posud pouze sedm států to ratifikovalo Dva členské státy nyní prohlásily, že přistoupí k této úmluvě. Z jakých důvodů ty ostatní státy neratifikovaly tuto úmluvu? Máte nějaké informace k tomu? Děkuji. Žádný další poslanec se o slovo nehlásí, to znamená, že se ptám našich panelistů, jestli se k tomu chtějí vyjádřit. Chcete odpovědět na tu otázku? Prosím mohu odpovědět podle našich informací nebo znalostí členských států. Ty zdroje členských států Hakské umluvy v soukromém mezinárodním právu jsou omezené zdroje. Od roku 2000, to znamená od chvíle, kdy Amsterdamská smlouva vstoupila v platnost, proběhla celá řada prací zde v Bruselu, oblasti soukromého mezinárodního práva. A to vyžadovalo mnoho zdrojů ze strany členských států. Já znám příklad Itálie. Itálie doplnila ratifikaci minulé léto a začali, a začali se tedy zabývat také umluvou eh, z roku 2000. To znamená, je tady určitá logická návaznost hlediska uspořádání prací. Máme nyní devět členských států, kteří přistoupili k umluvě Rakousko roku 2013 a Monako přistoupilo k umluvě před dvěma týdny. Vidíme, že ty další státy, které jak si ohlásili tento záměr, již doplnili umluvu z roku, umluvu eh, číslo 96. Já si myslím, že hlavní důvod tohoto spoždění je následující. Z neoficiálních zdrojů jsem se dozvěděl, že některé státy, a zde se hovořilo také o nizozemské zkušenosti, jak je zdorují eh, této ratifikaci, protože to představuje vytvoření nového orgánu a dále zdroje. Opět je to otázka omezených zdrojů. Je nutné, aby ta legislativa se vytvořila zde, ale je jedno, jestli se vytváří zde nebo v Hágu, jsou zapotřebí zdroje. Také jsem zaslechl, že některé státy se zdráhají, protože uplatnění umluvy 96 vyžadovalo mnohem více prostředků, než původně plánovali. Ale my víme, že členské státy, které uplatnily umluvu 2000, zaznamenaly pokles těch případů, které jsou řízeny touto umluvou 36 a e, takže tady nedochází ke stejným účinkům ani z hlediska zveřejňování a také reakcí e, z hlediska ochrany těchto jednotlivců. Takže to jsou e, důvody, které jsme zmapovali. Děkuji. Děkuji. Chce se slova chopit komise? Prosím. Bohužel bez mikrofonu. Omlouvám se, ale vypadá to, že váš mikrofon z neznámých důvodů nefunguje. Sorry, sorry, they don't hear you, nobody hears you, please. Omlouvám se, ale bohužel vás nikdo neslyší, takže prosím, abyste se přesunula k jinému mikrofonu. Toto funguje, ano, děkuji. Jak už jsem v tomto výboru pro právní záležitosti říkala při jiné příležitosti, eh, komise vyzývá členské státy, aby tuto úmluvu ratifikovali již od roku 2008. Měli jsme tedy několik kol konzultací se členskými státy v rámci pracovní skupiny Rady pro e, občanské právo, pro obecné záležitosti. Pokud jde o záležitost nebo o důvody, proč členské státy tuto úmluvu neratifikovaly, a pokud jde o ty první zkušenosti s implementací v těch členských státech, které tuto umluvu ratifikovaly, tak eh, eh, my jsme tady v roce 2010 provedli eh, šetření, v roce 2010 13 a 15 a chystáme se na to i v tomto roce. Odpověď členských států se podobá tomu, o čem tady právě hovořil pan Lortý. To znamená, že jde za prvé o finanční záležitosti, o náklady. Členské státy se obávají, že založení ústředního orgánu by pro ně znamenalo náklady. A druhá záležitost, to je malý počet případů, protože členské státy, které ratifikovaly tuto úmluvu, komisi oznámili pouze málo případů. Skutečně málo žádostí, málo případů. Eh, možná je to dáno tím, že tady zatím je málo smluvních stran Hákské úmluvy. My se tedy snažíme Přimě členské státy k tomu, aby tuto úmluvu ratifikovali a proto se snažíme tedy eh, to vysvětlující eh, prohlášení nechat přeložit do všech úředních jazyků Evropské unie, mimo tedy angličtinu a francouzštinu, což jsou úřední jazyky konference. A zároveň uvažujeme o, i o jiných způsobech, jak tedy tuto ratifikaci podpořit jak udělat této umluvě reklamu. Podle názoru komise se jedná o velmi dobrou úmluvu, kterou je možno považovat za první krok. Možná, že je v tuto chvíli předčasné, abychom pomýšleli na e, nějakou další evropskou iniciativu v této záležitosti. Musíme si totiž v potaz to, že se domníváme, že by to bylo možno e, kvalifikovat jako rodinné záležitosti a v tomto případě by tedy byla, bylo potřeba myslné rozhodnutí členských států. Děkuji. Eh, děkuji, mohu požádat paní zpravodajku, paní Bergeron, aby se k tomu krátce vyjádřila, pokud možno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové, experti, drazí kolegové. Takže situace byla zhodnocena, zmapovali jsme současnou situaci bylo připomenuto, že evropská populace stárne. Eh, paní, eh, nevím přesně to jméno, obávám se, že ho trošku eh, vyslovím špatně. Vy jste hovořila o těchto problémech a co se týče komise, my víme, že existuje celá řada těch přeshraničních případů, které se týkají těch zranitelných osob a nedorazí to ke komisi, protože vlastně jsou v jakési zóně, kde se neaplikuje právo. Máme zde případy dospělých jedinců, kde dochází k poškození zdraví, k zneseprávnění a tyto osoby nejsou schopny hájit své zájmy podle definice Hákské umluvy. A jsou to také jednotlivci, kteří jsou v té přeshraniční oblasti, to znamená, jsou občany jednoho členského státu Evropské unie, ale obvyklé bydliště mají v jiném členském státu všichni evropští občané mají nárok na důstojný život, na uplatňování jejich vůle a na ochranu svého majetku. Takže máme za úkol ochránit jejich majetek. A na základě tohoto znepokojení státy vytvořily celou řadu režimů na ochranu těchto zranitelných osob ale tato opatření se uplatňují na občany, kteří mají obvyklé bydliště eh, v jednom členském státě, ať jsou eh, jaksi cizinci nebo nikoliv. Členské státy přijaly legislativy ohledně tohoto mm, pověření z hlediska budoucí nespůsobilosti. Ale může se stát, že daná osoba změní své bydliště, přestěhuje se do jiné země. A náš francouzský kolega to vysvětlil. Angličan, který eh, byl v pokročilém věku, eh, se přestěhuje do státu, z kterého pochází například do Francie. A zde není možné vlastně převést celou tu složku nespůsobilosti. A tady vznikají problémy, protože eh, dochází k problémům z hlediska rozhodného práva. 1. ledna 2000 eh, tato eh, hádská úmluva byla přijata a je velmi významná, ale je pravda, že je tady slabá ratifikace a tím pádem dopad je omezený z hlediska územního dosahu. Přestože je pragmatická tato umluva, neexistují žádné donucovací prostředky, které by donutily státy, které by ratifikovaly tuto umluvu, i když jsou signatáři. Uvažovala se eh, také o ratifikaci eh, na úrovni společenství jménem členských států, ale je to možné? Evropské nařízení, které by zahrnulo tuto umluvu, by mělo mnoho předností, protože eh, by tento nástroj byl uplatnitelný ve všech členských státech. Směrnice by byla méně závazná. Evropské právo by bylo pružnější. Je nutné tady přistoupit k novelizaci je nutné přijmout takové úpravy, které by nevedly k tomu, že by se vnitrostátní právo muselo složitým způsobem upravovat. Evropské právo například zaznamenává eh, nedostatek definice opatrovníka, dále definice postupů z hlediska této ochrany v budoucnosti a dále je zde absence speciálního rejstříku těchto pověření pro nespůsobilost. Proč se tedy obcházet? Proč eh, se zbavovat této možnosti evropského práva? Na závěr bych řekla, že jsem si položila následující otázku. Zda soudní orgán by byl příslušný v případě sporu. My víme, že existuje Evropský soudní dvůr, který by v takovém případě musel se snažit řešit tyto otázky blíže občanům. Já myslím, že tady musíme vzát hold notářům, kteří velmi zapracovali v této věci a celá léta se zabývají touto záležitostí. Pan Antonio López a další kolegové se zasloužili o tyto práce, nicméně se tato opatření a doporučení neuplatňovala. Existují přeshraniční potíže, ty rostou Eh, protože zde není dostatečná podpora komise. Evropa není jenom jednotný trh, je to také prostor práva. A je naším úkolem, abychom dohlíželi na to, aby práva zranitelných osob byla chráněna stejně jako práva evropských občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chci také poděkovat všem váženým hostům Vím, že tato diskuse by bývala mohla být daleko delší, ale máme k dispozici omezený čas, jako vždy v Evropském parlamentu, takže děkuji za to, že jste mezi nás přišli a budu se těšit na shledanou. Okay. Uh, we can... Takže budeme pokračovat s bodem 5, což je výměna názorů s paní Lene Wendland, zástupkyní Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, která je tam um, poradkyní pro podniky a lidská práva a budeme hovořit o projektu odpovědnosti a opatření právní nápravy. A kromě toho je zde ještě mezi námi paní Jennifer Zirk, což je technická právní poradkyně týkající se sam, eh, pracující na samotném projektu. Takže dámy, nevím, která z vás chce, si chce vzít slovo jako první. Prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám chviličku počkat, možná pár vteřin. All right. Thank you again. Ještě jednou děkuji, pane předsedo a děkuji také mnohokrát výboru za to, že nám dává tuto možnost odprezentovat projekt um, odpovědnosti a opatření právní nápravy. Já se tedy jmenuji Lena Bertland a v OHCHR mám na starosti právě oblast podniku a lidských práv a paní doktorka Jennifer Zirk je naší technickou poradkyní, která nám pomáhá při vývoji tohoto projektu ARP. Dnes odpoledne vám tedy krátce představíme tento široký a dalekosáhlý projekt. Krátce vám popíšeme proces, který zatím proběhl a výsledky, které budou předloženy Radě pro lidská práva OSN v červnu tohoto roku. S tím, že Jennifer následně podrobněji vysvětlí, jak to vypadá s návrhy doporučení, které budeme předkládat Radě pro lidská práva, s tím, že přivítáme vaše návrhy k těmto vodítkům. Jenom velmi stručně. Cílem tohoto projektu je posílit odpovědnost podniků a přístup pro osoby, kterým byla porušena lidská práva podnikateli k prostředkům právní nápravy, především v případě těch nejzávažnějších porušení. S tím, že cílem je umožnit další provádění hlavních zásad OSN k podnikání a lidským právům, které byly jednomyslně schváleny Radou pro lidská práva v roce 2011. Pokud neznáte tyto hlavní zásady OSN, tak ve třetí části jsou tam tři pilíře a ten třetí se právě týká přístupu k prostředkům právní nápravy a upravuje, co státy a podniky, ale především státy musí udělat proto, aby byla zajištěna odpovědnost a prostředky právní nápravy. Tento projekt ARP se soustředí především na právní nápravu, byť tedy hlavní zásady OSN se zabývají mnoha slovními me- mno- mechanizmy, tedy nejenom soudními, a, ale také operačními. Ale protože odpovědnost prostřednictvím soudního procesu a prostředky právní nápravy soudní jsou jakousi kostrou prostředků právní nápravy obecně, tak jsme si říkali, že by bylo dobré právě zahájit projekt, který by prováděl nejprve tuto část těchto hlavních zásad a určité oběti eh, zastoupené občanskou společností tvrdí, že existují právní a praktické problémy s dosahováním na prostředky právní nápravy v případě, že byla porušena vaše práva. Ale tady to, že se soustředíme na soudní prostředky, tak to vůbec neznamená, že bychom spochybňovali důležitost jiných nápravných prostředků. Už tak máme poměrně ambiciozní rozsah působnosti, tak jsme ho chtěli omezit na určité druhy právní nápravy. <clears throat> Tento projekt RP se tedy snaží vytvořit eh, určité možnosti a vodítka pro státy, tak, aby umožnili efektivnější přístup k prostředkům právní nápravy ve vnitrostátním systému. Od samého začátku jsme tento projekt prováděli tak, že jsme získali především velmi mnoho údajů, tak aby tedy následně ta vodítka, která budeme připravovat, opravdu vycházela z dobrých důkazů toho, co funguje a co naopak nefunguje. Kromě toho jsme také provedli transparentní konzultace s různými zainteresovanými stranami. V jejich rámci jsme dostali řadu informací jak od státu, tak od podniků, občanské společnosti, ochránců lidských práv a dalších odborníků. S tím, že naším obecným cílem bylo zajistit, aby tato vodítka pro státy reflektovaly zkušenosti všech zainteresovaných stran. Tato vodítka mají být praktická, Není to jenom další zpráva k této problematice, jejíž cílem je prostě napsat určité pokyny a vodítka, kterými se můžou řídit státy a jiné mezinárodní organizace, a to okamžitě a prakticky. Cílem projektu ARP je doplnit další iniciativy OSN, nikoli s nimi soutěžit, především ty, které se soustředí na podnikání a lidská práva. Konkrétně pracovní skupina pro podnikání a lidská práva, je to odborná skupina, která byla jmenována Radou pro lidská práva, aby tedy mohly být dále prováděny tyto hlavní zásady, také vznikla mezivládní pracovní skupina v roce 2015 na základě mandátu Rady pro lidská práva a ta má, ta má mandát vytvořit právně závazný nástroj. A kromě toho také máme obecně širší program právního státu v OSN a máme pocit, že tento projekt ARP dobře doplní ostatní procesy. S tím, že sám o sobě má také vlastní hodnotu. Projekt byl zahájen v květnu roku 2013. Na samém začátku jsme především dělali široký průzkum, abychom zjistili, jaké skutečné právní a praktické problémy s přístupem k prostředkům právní nápravy máme, abychom reagovali na skutečné problémy a nejenom na nějaké vnímané nebo sekundární problémy či překážky. A po roce, tedy bylo to spuštěno na základě mandátu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva jeho kanceláří. Rada pro lidská práva uznala tento projekt, dala nám právo v něm pokračovat a požádala nás o poskytnutí závěrečné zprávy v červnu roku 2016. Takže tuto chvíli se dostáváme do poslední fáze předtím, než bude předložena zpráva eh, Radě pro lidská práva a předložili jsme ke konzultaci návrhy těchto vodítek, která, myslím, jste dostali i vy. V tuto chvíli tedy žádáme o připomínky předtím, než se pustíme do závěrečné zprávy. Teď tedy pár slov k samotnému procesu. Měli jsme zasedání s odborníky, konzultace, konzultace s konkrétními zainteresovanými stranami, konzultace na konkrétní témata. Ale mimo to nad tím stál vlastně celý proces globálního sbírání informací, který proběhl v roce 2015. Provedli jsme průzkum na internetu, jehož cílem bylo snažit se pochopit spletitosti vnitrostátních právních systémů v této oblasti. Tak, abychom zase měli dostatečné důkazy pro to, co tvrdíme. Abychom mohli ukázat, že víme, co se v jednotlivých částech světa děje, víme, co funguje, víme, kde jsou naopak mezery. Máme tedy podrobné informace na základě 130 odpovědí a odborné informace máme o 60 jurisdikcích z celého světa. Já vím, že to není úplně čitelné tady zezadu na tom diapozitivu, ale jsme velice rádi, že ty odpovědi, které jsme dostali, pocházely z mnoha různých míst na země kouli. Takže následně si můžeme být téměř jistí, že Informace, ze kterých vycházíme při těchto vodících, nepocházejí pouze z nějaké malé podnožiny právních systémů a regionálních právních tradic, ale umožňuje nám pochopit, jak tato situace vypadá po celém světě. Navíc řada zainteresovaných stran přispěla k tomuto procesu, takže nemáme své informace pouze od jedné strany, od jedné skupiny zainteresovaných stran. Naopak jsme dostali informace od všech příslušných relevantních zainteresovaných stran. Tak, teď k formátu. A ještě předtím, než Jennifer vám vysvětlí podrobnosti, tak si říkám, jestli jste měli možnost se podívat na ten návrh ke konzultaci, který jsme vám předali. Uvidíte, že ten formát je nastaven tak, aby to bylo co nejpraktičtější, aby státy to měly co nejjednodušší s prováděním. Máme tedy šest témat a v jejich rámci jsme nejprve stanovili několik politických cílů. Jinými slovy tedy, čeho chceme dosáhnout při posilování odpovědnosti a přístupu k prostředkům právním nápravě. Co je teda potřeba posílit ve vnitrostátní právní úpravě, tak aby oběti měly lepší přístup k nápravě a pachatele byli vedeni k odpovědnosti. Takže máme tady těchto šest hlavních politických cílů, pod kterými budeme mít řadu pod cílů. Každý tento politický cíl má jaksi vést státy v jejich provádění těchto zásad – a uvádíme v nich také příklady osvědčené praxe, které umožní dosáhnout těchto cílů. Až ten dokument uvidíte, tak eh, to asi pochopíte, ono se to tak úplně jednoduše nevysvětluje. Takže stanovíte si nějaký cíl a potom máte taková vodítka, který když se držíte, tak se budete ubírat správným směrem k dosažení tohoto cíle. No, Všechno to tedy vychází z údajů, které jsme získali v rámci konzultací, je to podloženo důkazy a také všechno tam, kde to bude možné, podložíme příklady. Tak, abychom třeba ukázali, že konkrétní osvědčený postup probíhal v nějaké zemi tak či onak. S tím, že nebudeme odkazovat k jednotlivým státům, bude to anonymní, nebudeme říkat, že ve státě X došlo k tomu a tomu, pouze to budou ilustrativní příklady, jejímž cílem bude ukázat na to, jak je možné tato vodítka v praxi prosazovat. Takže státy můžou provádět tato vodítka buď to všechny, anebo odděleně, s tím, že za chvíli uvidíte, že máme šest hlavních směrů v tomto projektu, které se pochopitelně doplňují. My jsme přesvědčeni o tom, že nejefektivnější výsledku dosáhneme, když budeme působit ve všech zmíněných oblastech, ale členský stát se může rozhodnout, že se třeba soustředí pouze na jednu z nich. tím, že třeba uvidí, že daný cíl by vlastně bránil dalšímu zneužívání lidských práv. Probíhá to především prostřednictvím národních procesů. Řada členských států vytváří akční plány pro provádění těchto hlavních zásad OSN. Je to řada členských států EU, ale i jiných zemí. V roce 2011 Evropská komise požádala členské státy, aby vytvořili takovéto národní akční plány ale existují na vnitrostátní úrovni i další procesy, které se dají spustit a jimž se dá začít provádět tento dokument. S tím, že naším hlavním cílem je umožnit členským státům, aby zrevidovali situaci a aby se dozvěděli, jak posílit odpovědnost a přístup k prostředkům právní nápravy protože je to dlouhodobý problém nejenom v oblasti podniků a lidských práv, ale i v jiných oblastech. A máme pocit, že nazrála doba na to, abychom tímto projektem prostě už jenom neříkali, že máme mít efektivnější prostředky právní nápravy, ale abychom udělali něco, co to, člen, co to jednotlivým státům umožní udělat. Takže konzultace k tomuto návrhu probíhá do 1. dubna. Žádáme všechny zainteresované strany o komentář, můžete okomentovat buď to jednu zásadu, anebo všechny, s tím, že to doprovází podkladový materiál, který pokud vím jste také dostali, který trochu více se rozepisuje o některých těchto složitých odborných otázkách, které jsou součástí tohoto projektu. A my následně se budeme zabývat eh, obdrženými připomínkami, případně změníme tyto hlavní zásady a pak je předložíme Radě pro lidská práva v červnu. A teď bych předala slovo paní kolegyni, která vám ukáže trochu podrobněji tyto návrhy. Thank you very much, Lena. Děkuji, Leně. Další folie poskytuje přehled těch šesti témat nebo směrů naší práce které jsme řešili v rámci projektu APR. Za prvé eh, vnitrostátní testy z právní zodpovědnosti podniků, za druhé role a zodpovědnost států v přeshraničních případech, za třetí eh, překonávání finančních překážek, za čtvrté eh, trestně právní sankce, za páté opravné prostředky v rámci občanského práva a konečně za šesté eh, posílení práce vnitrostátních eh, trestně právních orgánů. Samozřejmě, že každá z těchto oblastí má vlastní metodologii a ta metodologie v podstatě vychází z toho, že jsou mezi nimi e, velmi důležité vzájemné vztahy. My jsme to vybrali e, po konzultaci s právními experty, protože to jsou zásadní otázky, které vyžadují určité vyjasnění, tak abychom podpořili právní vývoj, a nebo proto, že je tu e, potenciál pro členské státy, tak aby dosáhly eh, ve střednědobém, krátkodobém hledisku jednoznačného zlepšení. Eh, já ve zbytku svého projevu chci popsat každou z těchto oblastí v tom smyslu, proč je to pro nás priorita v rámci projektu APR a chci vás také informovat o tom, jaký je, eh, jak, co tedy říkají ty hlavní zásady o těchto tématech. Za prvé, první prvek, už jsem řekla, že to tedy souvisí s vnitrostátním testem eh, z odpovědnosti podniků pro, eh, při zneužívání lidských práv. Za prvé, proč jsme se na to zaměřili? Ano, je tu mnoho velmi jemných rozdílů mezi jednotlivými testy v jednotlivých vnitrostátních právních systémech. Je to tak, že žádný eh, vnitrostátní právní systém není identický s jiným a jsou to rozdíly. Jsou to rozdíly mezi jurisdikcemi v tom smyslu, eh, do jaké míry podniky zodpovídají za eh, tyto, tato porušení. Nicméně to způsobuje problémy při přezraničních případech. Jde o to, že v identické situaci jedna skupina eh, individuí tedy dosáhne opravných prostředků a jiná ne. To znamená, že je tu nerovnost v právní ochraně lidí a je tu problém v tom, že tu nejsou rovné podmínky pro působení podniků. Druhá odrážka. Právní režimy často nejsou jednoznačné, pokud jde o tu otázku, jestli dotyčná společnost ponese zodpovědnost nebo ne. My jsme eh, se tím zabývali, Provedli jsme velmi podrobné analýzy mnoho, mnoha jurisdikcí a dospěli jsme k tomu, že právní systémy nejsou jednoznačné, pokud jde o oblast působnosti té zodpovědnosti. To znamená, že není například jednoznačně řečeno, jestli se ta společenská nebo ta zodpovědnost podniků bude uplatňovat, jestli ehm, tady, tady Eh, jakým způsobem tedy se bude ta zodpovědnost alokovat. Právní nejistota, to je tedy nepochybně problém jak pro oběti, tak pro podniky. Bez právní jistoty není možno eh, rozhodovat o té nápravě a Není tu ani dostatečná koherentnost v právních režimech, to znamená, že tu naopak zase eh, podrývá právní jistotu, která je potřeba proto, aby mohlo eh, docházet k řádnému fungování toho systému a aby také byl podporován eh, hospodářský růst. Nyní se pojďme podívat mimo jiné i na ty náklady. Musíme přiznat, že je tu tedy jasná souvislost s tím třetím prvkem, to znamená s těmi finančními překážkami, ke kterými se dostanu později. V neposlední řadě musím říci, že nedostatek koherentních testů podrývá užitečnost a efektivní fungování těch právních systémů jako takových. Narušuje to účinnost právních systémů ne pouze proto, že tu jsou Eh, tedy problémy s tím, že tady není dostatečný odrazující prvek, ale také proto, že není možno dosáhnout nápravy. Co tedy obsahují ty základní pokyny? Jak už Lena řekla, eh, v těch základních pokynech jsou tedy příklady eh, dobré praxe, přičemž se zaměřujeme na čtyři základní politické cíle. Za prvé se snažíme zajistit to, aby vznikla možnost zodpovědnosti podniků e, při zneužívání lidských práv. V tomto politickém cíle se tedy nepředpokládá, že by e, zodpovědnost podniků musela být nutně trestně právní zodpovědností, protože se jedná o Eh, velmi komplexní záležitost, má to mnoho důvodů. I tento politický síl hovoří pouze o tom, že chceme tedy dosáhnout určité právní zodpovědnosti, ať už občanskoprávní a nebo případně i trestně právní zodpovědnosti za druhé. Druhý politický cíl hovoří o tom, že je potřeba zajistit, aby tady, tady tedy uh, fungovala ta uh, Eh, aby tady fungovala určit, aby tady fungoval určitý typ zodpovědnosti podniků při závažném použí, eh, při porušování lidských práv. V takovém případě společnost není hlavním pachatelem, ale může nějakým způsobem přispět, může být jistým komplicem při eh, porušování lidských práv. To znamená, že se musíme zamyslet tím, jak, nad tím, jak k tomu přispěla a jak jak tady došlo, nebo jak by mm, bylo možno povolat tuto společnost k zodpovědnosti. Nicméně právní standardy v mnoha jurisdicích nejsou dostatečně jasné a tam, kde jsou jednoznačně formulovány, tak tam je jen těžko možno přenést na tu praktickou uh, rovinu. Za třetí cíl je potřeba zajistit, aby testy kompatibility odpovídají potřebě eh, zprávy lidských práv v jednotlivých společnostech. My tedy chceme zajistit to, že tam, kde eh, dojde k testu a kde se snažíme identifikovat rizika v oblasti zneužívání lidských práv, tak je potřeba uznat také to, že e, společnosti se tomu věnují a je vyzdvižen význam rozhodování společností, pokud jde o e, vytváření velmi solidních a důvěryhodných standardů. Nicméně se objevují situace, kde z mnoha politických důvodů je vhodnější, přísná, absolutní E, zodpovědnost. A tím se dostávám k tomu poslednímu ze čtyř politických cílů. Chceme zajistit, aby tyto testy zohledňovaly potřebu vysoké míry e, e, obezřetnosti bělosti v kontextu společností, protože jsou tu některé oblasti, které jsou velmi rizikové a proto je potřeba odstranit překážky pro opravné prostředky tak aby individuální žadatelé mohli svoje žádosti vznášet, tak aby bylo zřejmé, co tedy společnost eh, v dané chvíli mohla učinit. Členské státy tedy tady potřebují mm, formulovat přísnou zodpovědnost. Eh, někdy ty sankce jsou příliš nízké. A to tedy vede k nízké úrovni zodpovědnosti. Já se k těm sankcím jako takovým dostanu ještě eh, za chvíli. A nyní tedy závěrečný bod, který souvisí s tím, o, tom, o čem už jsem hovořila. My jsme dospěli k tomu, že je možnost eh, jurisdikce v Evropské unii zásadním způsobem zlepšit, pokud jde o odpovědnost podniků. Nicméně to, že tedy objevíme možnost zlepšení, to je eh, záležitost, která vyžaduje ještě podrobnější specifickou právní analýzu. Eh, náš úřad vysokého eh, komisaře pro lidská práva se tomu tedy snaží být nápomocen. My jsme tedy vydali dokument, který může sloužit jako jakýsi výchozí bod, ale vždycky je potřeba to přizpůsobit těm místním potřebám. A další bod, role a zodpovědnost přeshraničních případech. Proč je to tedy ve středu našeho zájmu? Musíme si uvědomit, že na mezinárodní úrovni tady není dostatečná jasnost, pokud jde o e, použití e, jurisdikce v přeshraničních oblastech při zneužívání lidských práv. My jsme se tedy snažili v rámci projektu APR provést celou řadu předběžných šetření a snažili jsme se získat lepší přehled o tom, jak to v tuto chvíli vypadá, jakým způsobem jsou tedy eh, používány eh, zahraniční jurisdikce, jestli tady jsou nějaké trendy, kterých bychom si měli být vědomi. Je jasné, že to je velmi obtížná oblast. Vždycky je potřeba Eh, tu právní činnost zasadit do konkrétního kontextu a často je tu i politické hledisko, politické hledisko které je také potřeba vzít v potaz. My jsme se zabývali různými režimy smlouvy, smluvními režimy, pokud jde i o ty extrateritoriální aktivity a o extrateritoriální působnost. Nicméně celá ta eh, pozice je zatím velmi nejasná. Druhý důvod, proč je to tedy naší prioritou, spočívá v tom, že je tu v tuto chvíli nedostatečná koordinace a spolupráce mezi zúčastněnými státy, pokud jde o eh, vyšetřování a Eh, prosazování rozsudků. V této souvislosti je potřeba zmínit, že to funguje celá řada mm, mezinárodních režimů, které umožňují spolupráci mezi členskými státy při vyšetřování a stíhání přeshraniční kriminality a kromě toho jsou to mezinárodní režimy, které eh, tedy jsou zpěty s mechanismy, které umožňují požádat o právní pomoc v občanskoprávních případech, nicméně Vyšetřovací orgány nám řekly, že to zatím nefunguje ideálně a že v praxi e, musí čelit celé řadě překážek na úrovni technické, komunikační a tak dále. To znamená, že není jednoduché tu právní pomoc získat. A kromě toho je tu nedostatečná koordinace a to je důvod, proč je to pro nás priorita. E, ta nedostatečná koordinace vytváří právní nejistotu, není možno reagovat na žádosti, tím rostou náklady, roste složitost případů a to e, tedy narušuje činnost regulačních orgánů při vyšetřování přeshraničních trestních činů. Ještě jednou bych tedy ráda řekla, že ty hlavní zásady e, se snaží věnovat těm dobrým příkladům, které jsme soustředí kolem šesti politických cílů. Jde o to, abychom lepším způsobem pochopili způsob, jakým tady fungují v tuto chvíli vnitrostátní i mezinárodní režimy, jak reagují na e, tyto případy a jakým způsobem se mohou do budoucna rozvíjet. Jde o to, aby státy si sami za sebe určili různý kontext, ve kterém je možno Eh, použít eh, extrateritoriální regulační metody a je potřeba také eh, je zasadit do kontextu mezinárodních režimů. Druhý cíl spočívá v tom, aby příslušné orgány mohly rychle požádat o právní pomoc své protěžky v jiných jurisdikcích. Ty Příklady dobré praxe stanovují různé způsoby, na jejich základě může spolupráce mezi členskými státy lépe fungovat. Jsou tu popsány právní, technické, operační záležitosti, jde o to, aby tedy e, zúčastněné subjekty byly dostatečně vyškoleny, Kromě toho eh, tady tady funguje eh, model společných týmů, který se osvědčil nejen v EU, ale i jinde. Třetí model, to je velmi praktická záležitost a eh, týká se to společného přístupu k rychlejší spolupráci. Je to přístup, tedy, který by měl tu spolupráci urychlit a zefektivnit. To by mělo přispět k tomu, že se budou rychleji vyšetřovat přeshraniční trestné činy. A obecně řečeno tedy e, orgány budou mít větší možnost e, najít pachatele. Kromě toho jsou tu ještě dva další politické cíle, které souvisí e, s lepším přístupem k informacím přes hraničním měřítku. A jde také o to, aby se vnitrostátní režimy postupně zlepšovaly a to zase naopak zlepší vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými systémy a lepší použití mechanismu. Pokud jde o překonávání finančních e, překážek, to je třetí bod, třetí směr naší práce, tak to je oblast, které se věnujeme z jednoho naprosto zásadního důvodu. Lidé, e, u kterých došlo k porušení lidských práv, e, musí čelit vysokým nákladům, pokud se snaží o právní nápravu, což je problém ve všech jurisdikcích. Samozřejmě, že to není ve všech jurisdikcích stejné, často je to eh, důsledkem eh, další, eh, další, širšího kontextu, dalších problémů. Jeden z těch problémů souvisí s tím, že jsou samozřejmě omezené veřejné rozpočty na právní pomoc. To je jednoznačný trend a náš tým se tedy snažil eh, zjistit, jaké další finanční zdroje by tady mohly připadat v potaz. Snažíme se sezbírat příslušné informace, ale když už tady hovoříme o finančních překážkách, tak si musíme uvědomit, že to má dvě stran, strany eh, mince. Je tu tedy, jsou tu tedy náklady na straně jedné a ten přístup k financím na straně druhé. My se snažíme eh, řešit obě strany té rovnice a Snažíme se, aby zúčastněné strany tedy zlepšily přístup k financování, ale aby se zabývaly i tím, jak eh, řešit problém stále rostoucích procesních nákladů. Základní doporučení jsou popsána na této folii. příklady dobré praxe, které se týkají finančních zdrojů. To, to sem spadají takové otázky jako státem placená eh, právní pomoc, právní pomoc pro bono, eh, pojistitelé třetí strany, eh, hromadné žaloby, potom snaha snížit procesní náklady, sem spadá spravedlivé stanovování soudních poplatků, lepší zpráva těch případů eh, a možnost tedy získat ty procesní náklady po té, co je ten eh, případ ukončen a Kromě toho je možno i využít nových technologií tak, aby se zlepšila, eh, zlepšilo fungování soudnictví. Pokud jde o právní sankce, to je tedy čtvrtý bod naší práce. My se tomu věnujeme proto, že trestně právní sankce eh, jsou v případě porušování lidských práv ze strany podniků voleny pouze zřídka. Spíše se jedná o občanskoprávní sankce, to znamená, že my se chceme věnovat i těm dalším oblastem, chceme analyzovat různé způsoby eh, těch eh, trestních sankcí, které by bylo možno uplatnit a také to, jestli ty sankce fungují. V tuto chvíli je to tak, že eh, ty trestně právní sankce zatím nemají dostatečný odrazující účinek, nevedou k tomu, že se ta dotyčná činnost již neopakuje a také eh, neumožní dostatečnou kompenzaci eh, postižených. V této konkrétní části pokynů jsme se tedy snažili eh, analyzovat případy zneužívání lidských práv v jednotlivých vnitrostátních právních systémech. jak si přečtete na té folii, případy dobré praxe eh, v pokynech se týkají toho, že tady dochází k odrazujícímu účinku, to znamená, že se musíme zamyslet nad tím, co všechno je možno vzít v potaz při eh, koncepci těch sankcí. Kromě toho je tu ještě jedna věc, která je velmi důležitá a sice je potřeba se o tom bavit s oběťmi. Je eh, potřeba se podívat na Eh, systémy eh, zprávy rizik a due diligence, co ty k tomu eh, mohou nabídnout. A nyní se tady dostáváme k pátému bodu. A to je pro nás důležitá oblast, protože nápravné prostředky občanského práva velmi často neodpovídají adekvátní a rychlé nápravě škody, což je tedy kritérium. Existuje navíc obrovské rozdíly mezi jednotlivými nápravnými prostředky v rámci občanského práva, což vede k tomu, že různé skupiny si nejsou rovny a nejsou stejně chráněny. Taky jsme si všimli, že to není dostatečně konsultováno, tady tato opatření, se skupinami obětí, což vede k tomu, že v praxi jsou potom přijímána nápravná opatření, která nejsou účinná. A také nejsou jasné standardy, které se zabývají skupinovými žalobami a náhradou škody a rozdělením té náhrady škody. Jak tedy najít lidi, kterým má být nahrazena škoda v rámci takovýchto skupinových žalob. A je to především problematické u marginalizovaných skupin nebo skupin eh, v citlivém postavení. Tato vodítka se snaží vycházet ze stávajících eh, příkladů z výzkumu a berou v úvahu například metodiku, která by se měla používat při kvantifikaci náhrady škody nebo preventivní opatření nebo alternativu finančnímu odškodnění či konzultace eh, v případě urovnání mimo soudního, anebo a minimálně v tom smyslu, na jaké podmínky se má přistoupit a na jaké ne. A tak, jak jsem říkal, je prostě potřeba, aby existovaly určité normy pro to, jak spravedlivě mají být rozděleny náhrady škody v případě skupinových žalob. <clears throat> Co se týče orgánů činných v trestním řízení, to je oblast, na kterou se soustředujeme z toho důvodu, že v trestně právní oblasti i v případě zásadních porušení lidských práv nedochází k příliš mnoha případům stíhání. Na druhou stranu v oblastech, které jsou více kodifikovány, například v případě porušení zákonu o ochraně lidského prostředí a pracovně právního práva, tak tam už je ta aktivita větší. My jsme to konzultovali po světě a také jsme spolupracovali s Amnesty International a Mezinárodním kulatým stolem pro sociální odpovědnost podniků Kromě toho také jsme o tom jednali se státními zástupce z různých zemí. Také nám pomáhala Mezinárodní asociace státních zástupců. Bavili jsme se tedy se všemi to těmi stranami a našli jsme v rámci těchto diskusí řadu zajímavých informací a narazili jsme na spoustu problémů, které je potřeba vyřešit, mají-li orgány činné v trestním řízení být efektivnější. Říkali, že nejsou dostatečně proškolení, že nemají dostatek peněz, bojí se, že budou zastrašováni svědci, obávají se, že nebudou mít politickou podporu a podporu svého vlastního vedení. A v první oblasti jsme už mi sami říkali, že je velice složitá právnická situa- právní situace a oni nám to potvrdili. Takže tato doporučení odkazují na příklady osvědčené praxe v jednotlivých zemích, včetně těch, které apelují na jasnou politickou podporu a podporu vedení, na nutnou koordinaci mezi státními agenturami. Uvádíme několik příkladů, které ukazují, že vlastně státní zástupci eh, to často řeší eh, na základě vlastní diskrece. Hovořili jsme také o různém školení, o vytváření expertních dovedností, o tom, jak posilovat eh, kapacity v oblasti ochrany svědků a ty základní věci, které je potřeba ve standardech pokrýt, aby státní zastupitelství se chovala v této oblasti eh, efektivně a profesionálně. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, také děkuji. Vidím, že paní Hautala má otázku, prosím. Ano, a možná krátkou připomínku, pokud dovolíte. Za prvé chci poděkovat oběma dámám za velmi složi- komplexní prezentaci důležitého projektu a, Rady pro lidská práva OSN. Tato prezentace je velmi aktuální z toho důvodu, že nizozemské předsednictví uvedlo, že odpovědné podnikání je jedno z jeho klíčových priorit. Jednou z jeho klíčových priorit. Evropská komise také připravuje akční plán k odpovědnému chování podniku. Už si nespomínám přesně na jeho název, Předpokládám, že skupina komisařů se bude zabývat touto velice širokou problematikou. O svých zdrojů v komisi vím, že první návrh by měl být k dispozici v květnu nebo červnu tohoto roku, tedy již během nizozemského předsednictví. Já myslím, že to je příležitost, kterou si nemůžeme nechat utéct. V Evropském parlamentu jsem bych byla našla šest Výboru, které, který se dotýká toto otázka odpovědného chování podniku. Náš výbor určitě není výjimkou, protože to má úzkou návaznost na přístup ke spravedlnosti a na prostředky právní nápravy. Takže doufám, že na tom budeme pracovat i my, že si najdeme své místo. A má otázka zní, Evropská unie je nadnárodní aktér. Já vím, že vaše práce ještě probíhá, ale už jsme viděli klíčové prvky a zajímalo by mě, co z toho bude vlastně vyplývat pro Evropskou unii a pro členské státy. Děkuji. Pan Koferate má také otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Práce Vysokého komisaře pro lidská práva je velice důležitá, pochopitelně. A uh, i projekt, který vy jste zmínili, je zajímavý pro Evropskou unii. A není určitě náhodou, že Evropský parlament obecně a tento výbor konkrétně v loňském roce, ale i dříve, se soustředoval na několik konkrétních aspektů eh, řízení podniků a obecně odpovědného fungování podniků. Pracujeme také na oblasti eh, sociální odpovědnosti podniku CSR a také nefinanční odpovědnosti. My jsme nechtěli poukazovat jenom na pozitivní aspekty toho, jak se podniky řídí, ale eh, také jsme chtěli jaksi stanovit povinnosti v oblasti eh, sociální odpovědnosti podniků a případné postihy. Týká se to také jejich vztahu s eh, jejich subdodavateli. Velmi často právě ty nejriskantnější a nejnegativnější aspekty odhalí jiní operátoři. Takže stanovování odpovědnosti a postihů třeba v případě subdodavatelů to je také oblast, která je důležitá. A mám k tomuto ještě také nějaké otázky. Zajímalo by mě, jestli máte konkrétní kvantitativní údaje týkající se negativních aspektů subdorovatelství. Já vím, že to je oblast, která je řízena vnitrostátním právem, která není úplně harmonizována, ale stejně ji položím. A pak ještě mám druhou otázku. Do jaké míry si myslíte, že by bylo vhodné snažit se zavést do praxe jaksi práci, kterou my jsme odvedli k sociální odpovědnosti podniku a nefinanční odpovědnosti. Já si myslím, že by bylo dobré s implementací trochu pohnout. že by to mělo přispívat i k konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Ale přesto asi hlavní věc, že je to otázka lidských práv. Pokud například někteří dodavatelé používají nelegální metody, tak je to potřeba postihovat možná více než v minulosti. Děkuji. Mr. Foss. Pan Foss, prosím. Vielen Dank, vielen Dank auch für... Děkuji. Děkuji vám také za vaše prezentace. V podstatě mám dvě otázky. Za prvé, my jsme na začátku nové digitální epochy a právo na ochranu soukromí v digitální oblasti stojí pod velkým tlakem. To znamená, že se vás ptám, jestli máte nějaké informace k tomuto. A druhá věc, paní kolegyně Hautala se ptala, jestli z toho vyplývají nějaké e, povinnosti. Já bych chtěl v tuto chvíli spíše vědět, jestli jste zaznamenali nějaké nedostatky u EU, respektive u členských států EU, jestli jste zjistili nějaké nedostatky, a to především e, pokud jde o jednu věc. My jsme v minulosti implementovali Eh, právo nebo legislativu, která se týkala ochrany obětí a eh, přístupu k právním informacím, k právnímu poradenství. To znamená, že bych rád věděl, jestli jste eh, v této souvislosti zaznamenali nějaké nedostatky. Ano, to tedy byly otázky a já vás požádám, abyste byli ve svých odpovědích velmi stručné, protože času je málo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za otázky. Jsem velmi ráda, že nizozemské předsednictví se věnuje zodpovědnosti podniků, odpovědnému chování podniků a také těm hlavním zásadám nebo těm vodítkům OSN. Jsem taky ráda za ten akční plán Evropské komise. V každém případě hovoříme o stejných standardech. Ty standardy jsou identické a proto se tedy domnívám, že zaměření nizozemského předsednictví na tyto otázky je velmi pozitivní. Stýká se to mnoha jiných otázek, ne pouze APR, ale také dalších věcí o kterých tu jednotliví řečníci hovořili. Já si myslím, že je to pro nás, pro všechny velká příležitost. Ta úloha nějakého nadnárodního orgánu, jako je EU, je velmi důležitá. Takovýto nadnárodní orgán může sehrát velmi důležitou roli v tom, že stanoví standardy, zároveň poskytne vodítko a postará se o to, aby to tady bylo vtěleno do konkrétních nařízení anebo do dalších eh, politických nástrojů. My v rámci mezivládní skupiny OSN pro eh, lidská práva a mezinárodní spolupráci dospíváme k tomu, že právě projekt EPR je, eh, APR je neutrální nástroj. My tedy eh, můžeme těch vodítek využít, mohou se o to pokusit státy, které se snaží o zlepšení a kromě toho je mohou využít i celé, může využít i celá řada jiných eh, regionálních orgánů. Tady to samozřejmě záleží na konkrétním mandátu, eh, na zaměření té organizace. V každém případě je to tak, že pro eh, každého kterého se týkají nápravné prostředky v oblasti eh, zneužívání nebo porušování lidských práv, to skýtá velký potenciál. Tyto instituce by tedy měly poskytovat především eh, základní nástroje, základní standardy a mm, nabízet poradenství v tom smyslu, jak by tedy měla vypadat implementace. Já tedy vyzývám tento výbor i další výbory, o kterých jste hovořili, jako o relevantních výborech, aby se zabývali těmito pokyny, čili hlavními zásadami OSN, aby se eh, tedy snažili zjistit, jakým způsobem by to tedy mohlo eh, přispět k vaší práci. Pokud jde o ty dodavatele a subdodavatele, Eh, pokud jde o kvantitativní data, jestli je máme k dispozici, já jsem hovořila, že tedy hovořila o tom, že projekt APR je velmi ambiciozní projekt. Myslím si, že z té prezentace jasně vyplnulo, že eh, je to velmi komplexní, že je to zaměřeno na celou škálu témat. Máme tu šest témat, na které se chceme zaměřit. To jsou ty prioritní témata, ale kromě toho jsou tu i další záležitosti, ať už je to výkaznictví nebo role eh, těch hlavních eh, pokynů OSN v eh, dodavatelském řetězci. I to je záležitost, které se věnujeme. Věnují se tomu i jiné aktéři. Nejsou to záležitosti, kterých bychom, kterými bychom se tedy konkrétně zabývali v rámci projektu APR. Snažíme se být v této souvislosti velmi konkrétní. Snažíme se zaměřit na otázky, ve kterých je možno dosáhnout pokroku. Zároveň uznáváme, že je tu celá řada dalších velmi ožehavých problémů, včetně těch procedurálních které nicméně v tuto chvíli spadají mimo oblast eh, působnosti tohoto konkrétního projektu. Může se stát, že v dalších etapách eh, naší práce eh, se tomu věnovat budeme, protože, jak již bylo řečeno, hlavní zásady OSN se velmi podrobně zabývají dopady lidských práv na ten dodavatelský řetězec a my nepochybně se za spolupráce s dalšími aktéry budeme snažit zlepšit práci společností, pokud jde o to, aby se společnosti vyhnuly eh, porušování lidských práv v rámci dodavatelského řetězce, ale jak už jsem řekla, spadá to mimo oblast působnosti tohoto konkrétního projektu. Pokud jde o tu digitální epochu, digitální éru, tak to je nepochybně záležitost, která je velmi důležitá pro eh, celou celý kontext mezinárodního práva soukromého. Já nejsem ten expert, který by k tomu mohl eh, vynášet nějaké eh, soudy, existují příslušné zprávy vysokého komisaře, příslušných zpravodajů. My jsme provedli velmi zajímavé analýzy týkající se toho, jak to vypadá s lidskými právy v digitální éře. Vysoký komisař minulý týden vydal tiskové prohlášení týkající se Apple a IBM ve Spojených státech ale musím přiznat, že moje vlastní expertíza v této věci není dostatečně vysoká, to znamená, že bych byla Eh, vel, že bych vás tedy velmi ráda odkázala na ty, kteří o tom vědí více, na ty experty, kteří se zabývají právě eh, zneužíváním lidských práv v této oblasti. Pokud jde o ty nedostatky na straně členských států, tak my máme velmi podrobné informace o tom, jak to v členských státech vypadá. Eh, tento projekt nevynáší konkrétní soudy o jednotlivých členských státech. Ta základní myšlenka byla taková, abychom tedy spojili ta data, která máme a aby tedy chom, abychom tedy na někoho nepoukazovali, abychom nikoho konkrétního nejmenovali možná, že tedy tento projekt bude mít ještě další fázi, kde bychom tedy mohli přistoupit k dalšímu kroku. Rada v červnu eh, se eh, rozhodne o tom, jak tedy eh, se k tomu postaví. V každém případě o dalším provádění tohoto projektu bude ještě rozhodnuto a mohlo by se stát, že by tedy že bychom tedy konkrétně řešili provádění těch hlavních pokynů v jednotlivých členských státech, ale v tuto chvíli zůstáváme na obecné úrovni. Děkuji. Děkuji. Doufám, že poslanci jsou spokojeni s odpověďmi na své otázky. Vypadá to, že ano. V tom případě vám tedy děkuji, dámy, za to, že jste dnes mezi nás přišli a že jste nám poskytli informace o této velmi důležité záležitosti. Ještě jednou díky. We will continue by... A budeme pokračovat bodem číslo 6. Je to výměna názorů na téma odpovědnosti odškodnění finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu na moři. Než předám slovo panu zpravodaji, panu Krytogonosovi, rád bych přivítal v našich řadách pana Štefana Mozra a pana Jana Lambího, pana Jana Lambí, eh, kteří představí příslušné zprávy. Nejprve ale předám slovo panu zpravodaji. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes hovoříme o problematice odpovědnosti podniku za škody způsobené nehodami při hledání, těžbě a produkci ropy a zemního plynu. V Evropě takovéto nehody, které by byly tak zásadní, jako třeba to, co se stalo v dubnu 2010, Eh, Deepwater v Mexiku. Nicméně, ty důsledky jsou tak závažné, že je potřeba k tomu přistupovat preventivně. Ve zprávě Evropské komise se uvádí, že 73% veškeré produkce ropy a plynu v Evropě pochází z členských států kolem Severního moře, u kterých se předpokládá, že na otevřeném moři mají maximální bezpečnost. Harmonizace právního rámce pro tyto země není ničím novým. Doufáme ale, že v budoucnosti bude větší produkce zemního plynu a ropy i ze strany jiných států, například Kypr, kde jsme našli na volném moři zásoby zemního plynu. Proto regulační rámec této směrnice je důležitý pro všechny, protože si vyžaduje transparentnost a stanovuje povinnost výměny informací o nehodách nebo téměř nehodách a to tež platí i pro další indikátory a pravidla v oblasti bezpečnosti. Zpráva se zabývá několika otázkami, které mají souvislost s odpovědností podniků. Za prvé tedy, kdo je zodpovědný za jakou náhradu škod za co. Jak zajistíme, že odpovědné strany budou mít dostatek financí na to, aby následně mohli zaplatit náhradu škody, za kterou byly zodpovědné. A za třetí, jak zajistit, aby se tyto prostředky co nejrychleji dostaly k postiženým občanům a aby to příliš nepoškodilo celkově ekonomiku. Evropská komise ve svých závěrech hovoří o rozdílech mezi členskými státy v oblasti podmínek pro odpovědnost a přístupu ke spravedlnosti pro oběti takovýchto nehod na volném moři. Evropská komise ale říká, že nemůžeme předpokládat, že občanskoprávní zodpovědnost je méně efektivní při zajišťování bezpečnosti těchto provozů než e, něco jiného. Nicméně Evropská komise říká, že je potřeba směrnici transponovat do vnitrostátního práva členských států a to už mělo být hotovo do června roku, července roku 2015. Já úplně souhlasím s tím, že je potřeba okamžitě transponovat tuto směrnici do vnitrostátního práva, ale nesouhlasím se závěrem Evropské komise, že je potřeba stanovit trestně právní sankce, že jsme nezaznamenali potřebu eh, trestně právních sankcí. Já mám pocit, že prevence je lepší než následná léčba a že když teď nastavíme i trestně právní sankce, tak tím zajistíme lepší účinnost, účinnost těchto sankcí do budoucnosti. Je potřeba se zabývat těmito sankcemi na evropské úrovni a také zajistit lepší finanční zabezpečení a následně rychlejší zvládání nároku na náhradu škody. Dá se tak učinit buď to novým právním aktem, anebo novelizací stávajícího aktu, což by možná bylo rychlejší, efektivnější a jednodušší. V každém případě je potřeba, aby to bylo k dispozici včas, tak, aby se nestalo, že ty podniky nebudou dostatečně finančně zajištěny. Děkuji a také děkuji. A nyní chci dát slovo panu Mozrovi, pokud jej chce, na pár minut. Děkuji mnohokrát vážení poslanci a poslankyně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo a děkuji také panu zpravodaji za úvodní prohlášení. Plně souhlasíme s tím, že se jedná o důležitou problematiku. Zmiňujeme to také ve své zprávě, ve které uvádíme, že Evropská komise se touto záležitostí bude znova zabývat poté, co vyhodnotí, zdali členské státy dostatečně transponovaly tuto směrnici, tak abychom měli dostatečný rámec pro další činnost. Stále se to hodnotí, následně dojdeme k závěrům. A potom také předložíme návrhy na další opatření, mezi které bude spadat i změna samotného rámce buď novelizací směrnice, anebo přijetí nového nástroje. Ale zatím ještě v této fázi nejsme. V tuto chvíli se kontroluje transpozice u jednotlivých členských států. Bude potřeba si to všechno zanalizovat, zvláště pokud narazíme na nějaké mezery. Vítáme eh, možnost to diskutovat s vámi a se zainteresovanými stranami a na základě této diskuse potom předložíme možné řešení. Děkuji za první výměnu. Děkuji. Pan Jan Langby možná chce si vzít slovo? Ne, děkuji. Case, Mr. Anderson has a... Pan Anderson má otázku. Nevím, jestli je to úplně otázka, pane předsedo, spíše obecná připomínka. Rád bych panu zpravodaji a Evropské komisi poděkoval za to, že věnují pozornost této důležité diskusi. Budu se těšit na další práci. Skupina zelených není úplně tak nadšená jako ostatní, stěžení, stěžby nových eh, zásob fasilních ale protože to má klimatické dopady, ale pak, když se otevřou tafanová těžiště, tak je potřeba, aby se využívala způsobem, který nepovede ke katastrofám, jako třeba katastrofa Deepwater Horizon. a že nebude poškozováno životní prostředí vypouštěním nebo spíše uníky ropy do moře. Potřebujeme k tomu striktní pravidla. Je potřeba motivovat všechny ke spolupráci. A je potřeba využít všech prostředků, k tomu, abychom se vyhli takovýmto katastrofám, je potřeba, aby tady existovala silná odpovědnost za životní prostředí a navíc musí být transparentně vyřešeno, jak eh, je ošetřena tato oblast. Transparentně například ve smyslu finančních struktur pojištění. A kromě toho si je potřeba vyhnout morálnímu hazardu který bývá součástí pojišťovacích produktů pro takovéto události. Budu se těšit na další práci. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo jiný z poslanců či poslankyň? Well, it doesn't seem to be the case. Zdá se, že ne. Chcete reagovat na to, co říkal pan Anderson, na jeho připomínku? Ano, děkuji znova za slovo. My úplně souhlasíme s tím, že je důležité mít rámec, který bude bránit nehodám a bude transparentní a bude všem jasný. Když se vyjednávala směrnice, tak už to sami zákonodárci v danou chvíli říkali, Vycházíme prostě z těch znalostí, které máme. A jako říkal pan zpravodaj, v tuto chvíli ještě není úplně jasné, který režim bude nejlepší. Takže to budeme muset řádně zvážit. Nejprve ale musíme vyhodnotit, eh, do jaké míry transponovali směrnici státy, jaké mají zkušenosti s různými režimy a následně se podíváme na další řešení. Bude to nejspíš v roce 2000 19. V tu chvíli už bude všechno řádně vyhodnoceno. Ta ustanovení směrnice mají právě bránit takovýmto katastrofám. To je jedním z hlavních cílů této směrnice. Především toho aspektu odpovědnosti. Tím vlastně chceme jenom přispívat k preventivním opatřením. A zpráva navíc uvádí, že jakmile budeme mít více zkušeností s preventivními opatřeními a jejich prováděním v členských státech, budeme lépe z toho se zamyslet nad tím, jestli zavést nějaké jiné režimy. Ta zpráva má víc v dubnu roku 2019. Děkuji ještě jednou za slovo. Dívám se a zdá se, že nikdo jiný se nehlásí. Takže to byla krátká výměna názoru, ale v každém případě vám děkuji za vaši účast. A tím můžeme uzavřít naše dnešní zasedání a Sejdeme se znovu zítra ráno.